Uh, welcome to the ITRE committee meeting. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolegyně a kolegové, vítám vás na, na další části našeho zasedání. Mám zvláštní uh, oznámení. Vážení přátelé, dámy a pánové, mám zvláštní oznámení. Eh, další zasedání výboru ITRE společně s výborem Eh, pro kulturu na základě článku 55. Máme stejnou zprávu o kreativních odvětvích. Naším zpravodajem je pan Euler. Bude se konat 9. května 19 eh, až 20, eh, pardon, 21 hodin v pondělí večer ve Štrasburku. Takže 9. května ve Štrasburku 19 až 21 hodin. Takže vemte to prosím na vědomí, protože je to velice důležité zasedání. Nyní eh, máme na programu bod číslo 7. Všechny vás vítám na druhé části našeho zasedání. Bod číslo 7 na cestě k novému spořádání trhu s energií. Bylo tady předloženo 590 pozměňovacích návrhů. A e, toto e, bude zapracováno e, do předběžné politického stanoviska na cestě k obnově trhu s elektřinou. Předložíme tedy naše stanovisko. Spravodajem je pan Langen a ten pracuje s kompromisními pozměňovacími návrhy, o kterých bude diskutovat se stínovými zpravodaji příští týden, pokud je mi známo. Pan Werner Langen, vemte si prosím slovo a proneste svůj úvod. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. jste načetl eh, velikost, objem pozměňovacích návrhů. Eh, Lhuta vypršela 21. března. Bylo předloženo 590 pozměňovacích návrhů. 3. března jsme zazdali takzvanou po naše verzi, která měla veškeré jazykové, eh, veškeré, veškeré jazyky. 13. čtvrtý už máme dispozici od 13. čtvrtý německou verzi, od 2. čtvrtý anglickou verzi a již nyní máme všechny jazykové verze, takže můžeme hovořit o všech pozměňovacích návrzích nyní. Z těch 590 návrhů mnoho návrhů pokrývá pouze jisté jazykové drobnosti, detaily, které v zásadě vůbec nemění obsah zprávy. A tady je otázka, jakým způsobem zapojit takovéto stylistické pozměňovací návrhy, které nemění obsah samotný. Mám pocit, že to nebude problematické, ale aspoň jak jsme zjistili, Existují určité problémy se překladem německé zprávy do angličtiny, do té anglické jazykové verze. E, uvedu pouze jeden příklad. Například provozovatelé přenosové sítě byli vlastně zaměněni s provozovateli distribuční sítě a těch případů je několik, kde ty rozdíly jsou skutečně velké. A já si vzpomínám, že právě ve výboru ITRE již v minulých volebních obdobích různé národní zkušenosti a regulace vedly k tomu, že jsme vlastně nehovořili společně, ale každý jak si sám za sebe a neprobíhala komunikace. Já tady tedy nadnesu ty nejdůležitější věci. Předešlu, že samozřejmě pracujeme na kompromisech, ale ty budou k dispozici, až když eh, proběhnou ty první schůze, na kterých, je budeme, eh, na kterých o nich budeme jednat. Témata, kde byla předložena kontroverzní pozměňovací návrhy, to je téma, kapacitní mechanismy. Já jsem to viděl sám spíše kriticky, tyto mechanismy. Řekli jsem, že to povede k narušení hospodářské soutěže, k narušení přeshraničního obchodu a k přemrštěním cenám za elektřinu, nebo může vést, že je tady toto nebezpečí. Tento můj názor sdílí mnoho kolegů. Zatímco některé pozměňovací návrhy Eh, právě hovoří ve prospěch těchto kapacitních mechanismů. Paní Niebler, kolegyně Beres, paní Monefen, Martin. Tedy v této otázce ještě budeme muset jednat mezi sebou, jak tomu přistoupíme, zda tedy ty národní, za to mám národní, regionální, přeshraniční, přechodné či trvalé Faktem je, že komise k tomuto tématu zveřejnila pracovní dokument, který jsem včera obdržel v jeho předběžné formě a konečná podoba je naplánována, jako konečné hodnocení na konec roku. Tento zpráva, která se týká právě subvencí v oblasti kapacitních mechanismů v tomto sektoru, uvidíme, mohlo by to mít nějaká dobrá linie. Něco takového už máme v mnoha pozměňovacích národcech, například pod paní Griffin, Sanando a mnoha dalších. Kapacitní mechanismy podle tohoto přístupu musí být eh, transparentní, dobře analyzovány a musí zajišťovat bezpečnost dodávek jak, buď na národní nebo na regionální úrovni, což dokazuje, že je tady potřeba, že to musí být opřeno o tržní mechanismy a veškerý poskytovatel, ať zahraniční či eh, domácí, pro, ně, pro všechny to musí otevřené, nezávislé na konkrétní technologii. Takže to je takový možný kompromis. Dále odstranění regulovaných cen, tak aby skutečně trh s energiemi mohl dobře fungovat. Musíme zajistit, aby cenové signály mohly vysílat investiční signály a proto je důležité, aby regulované ceny či jiné mechanismy byly ve střednědobém horizontu odstraněny. Tento názor sdílí mnoho kolegů napříč téměř všemi frakcemi. Dokonce i kolega Turmes eh, je pro a také sám předseda výboru pan Buzek a další a není jich málo. Mé, mí kolegové se ovšem bojí, že tímto se spotřebitel vystaví zcela nevypočítatelnému riziku. A to je samozřejmě velmi komplikované téma. Technicky to asi nemůžeme e, zobrazit dříve, než budou provedeny pilotní projekty a tady by bylo pravděpodobně vhodné mít pravidel, pravidelnou evaluaci, abychom viděli, zda skutečně ta omezenost zdrojů skutečně povede ke investicím já si nevedu představit, že by takové ty špičky měly takový dopad na spotřebitel, že by spotřebitel se musel ráno dívat na to, kolik stojí právě energie v tu konkrétní dobu a zda by spotřebitel se podle toho rozhodoval, zase vysprkuje nebo si uvaří kávu. Třetí téma jsou obnovitelné zdroje. Tady se v parlamentu shodneme, že třeba je trvale podporovat a zaintegrovat. A tady v podstatě e, žádné pozměňovací návrhy nebyly předloženy, které by to nějakým způsobem uspůsobovaly nebo které by spochybňovaly cíl obnovitelných zdrojů, což je momentálně 25 e, podíl ve výši 25 ale trvalé subvencování obnovitelných zdrojů již není vhodné a proto si myslím, že by právě vysílalo špatné signály trhu. Také nutnost přednostního výkupu v některých zemích, to je například v Německu, eh, si myslím, že přednostní výkup energií již je zastaralý zbytečný, protože ty obnovitelné energie v podstatě se již vyrábí za ceny, kde to není potřeba asi je lepší než trvalé ceny ty, nebo trvalé subvence a překdostní výkup jsou e, systémy výkupu, které se budou opírat o tržní mechanismy. Integrace nových energií na trh by měla být ještě více upřednostněna, podpořena. Pouze pokud eh, to nebo v případě, když obnovitelné zdroje převezmou odpovědnost za celkový systém, může trh fungovat. K tomu bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů různých kolegů. V této souvislosti jsou také dobré návrhy, které se týkají pokynů komise z roku 2014, podle kterých je tady důležité, aby provozovatele měli prostě odpovědnost eh, důslednou eh, za svá zařízení, která vyrábí energii z obnovitelných zdrojů. Sedm minut, pouze ještě tři věci. Stačí vám to? Je to první prezentace pozměňovacích návrhů. Velmi stručně, velmi stručně. To je další bod odpovědnost národních států za jejich vlastní energetický mix. Podle mne by veškeré typy energie prostě měly mít své místo v tom mixu a mělo by to být v rámci národní odpovědnosti. Měli bychom tedy ponechat odpovědnost na členských státech, patří k tomu skutečně veškeré typy energie a dál role provozovatelů distribučních sítí. Tady bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů k bodu 29. Já nechápu všechny, všechny jsem je nepochopil. Tady je zejména otázka zprávy údajů. A poslední bod, to je role agentury ACER. Jsem potěšen, že většinu, většina kolegů sdílí můj názor, že co se týče ACERu, tak tady je to, že je třeba ho posílit s, s ohledem na regionální kooperaci a bezpečnost systému, že je třeba dát této agentuře více prostředků, ale že není třeba, aby tato agentura prováděla nějaký komplexní dohled nad trhem s energiemi. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane předsedo, že jsem to takhle mohl vysvětlit. Před... Děkuji za vaše obsáhlé připomínky. Dalším řečníkem eh, za SND eh, je eh, stínový zpravodaj kolega Zanemáto. Děkuji, pane předsedo. Vy jste zdůraznil fakt, že 90 pozměňovacích návrhů, což je hodně práce já, ale bych se zmínil pouze o pár bodech. Za prvé, obecný rámec sdělení No, to je třeba lépe precizovat. Energetické politiky, tedy klimatické politiky, jsou v podstatě na sobě závislé a propojené a bude to tak nadále. Dnes nemáme žádné téma v energetice, které by nemělo klimatické dopady a pozitivní či negativní, ale samozřejmě platí to vice versa. V návrhu zpravodaje tento bod, tedy Eh, to znamená energetické a klimatické cíly se propojují, jsou ve vztahu, to tam není podle mě dostatečně zdůrazňováno. A takže i eh, je třeba zvážit tyto dopady i v eh, legislativního regulačního charakteru a to je prostě fakt. Já zde hovořím o odstavci 22 návrhu, ale nejenom o tomto odstavci. Zdá se mi, že mnoho pozněcích návrhů více frakcí eh, v podstatě zohledňují stejnou obavu, jako mám já. Pokud chceme hovořit o nákladech na eh, energetickou transformaci, což se liší v různých státech, tak hovořme o eh, reálném problému, o meritu věci protože to je problém, který se týká nás všech, tedy zákrodávců, ale nemůžeme se vyhnout o základní otázce. To znamená, že ty dvě klimatické agen, klimati, tyto dvě agendy, tedy klimatická a energetická, eh, jsou propojené. Za druhé, obnovitelné zdroje energie. Já jsem navrhl v návrzích, stejně jako další kolegové, neideologický přístup k různým zdrojům, obnovitelným zdrojům. A tím myslím neideologický přístup v tom smyslu, že neexistuje jedna, jedno řešení na všechny obnovitelné zdroje. Ne, to je třeba přehodnotit na základě, na zrálosti těchto zdrojů, na, zrálo, na základě schopnosti těch zdrojů konkurovat na trhu. Například fotovoltaika a vodní, elektri, eh, eh, vodní hm, elektri- energie offshoreová tedy, ty zatím nejsou konkurenceschopné. A takže mm, mm, mm, větrné mlíny, na, takže to také samozřejmě eh, zatím není schopno produkovat, je to doplňkové, ale eh, je třeba, abychom eh, především se Eh, snažili přejít k těm technologiím a ty používat, které jsou již nezrálé. A potom otázka kapacity. No to je velice citlivá věc a samozřejmě to je třeba řešit velice obezřetně, jak řekl zpravodaj, protože to přímo eh, se dotýká stability a zajištění dodávek do členských států. Hypotéza, že Eh, hypotézy se liší, ať je to tedy stávající stav, tak to je jiná situace eh, v různých státech. A já si myslím, že je, zde já zcela souhlasím i s přístupem zpravodaje, eh, protože dnes, tak jak to funguje, tak máme různé národní mechanismy, které mají různou kapacitu, různé konfigurace, ale to vůbec nereaguje na potřeby integrovaného evropského trhu. A tudíž se může stát, že jeden nadnárodní region v Evropě tedy má třeba přebytek kapacity, a když to jiný, třeba periferní region, není schopen vůbec eh, eh, v dobách krize zajistit eh, dodávky energii. Já závěrem bych řekla, do, doplnil bych dva aspekty do diskuze. To znamená, je třeba, abychom my především se snažili z, v oblasti ukládání, storage, k tomu je hodně pozměňovacích návrhů, a potom, abychom měli jasnější strategii strategii, pokud jde o e, řízení nabídky a poptávky. A nakonec musíme i vzít do úvahy boj proti energetické chudobě, což si zaslouží náš zvláštní zájem. Děkuji. Děkuji kolega Telička za ALDE. E, děkuji, pane předsedo. Mám e, dvě alternativy Eh, jak bych mohl postupovat, tedy jednak, že budu podrobně hovořit o mých pozměňovacích návrzích, ale já si myslím, že je znáte, takže to mohu přeskočit a možná, eh, že bych pak mohl eh, říci více zásadních pohledů na věc. Energetický trh v Evropské unii je v tuto chvíli rozdroben a, cílem návrhu Eh, toho nového návrhu a musí být tedy vytyčen. Teď jsme v situaci, kdy eh, je téměř nemožné, nebo není tady žádná motivace investovat eh, do jakékoliv elektrárny. Teď z čistě finančního hlediska a cen to není nic lákavého. Takže mm, z toho pohledu vítám zprávu pana Lankého. Do velké míry ty věci sdílím a mnoho pozměňovacích návrhů, které jsem eh, předložil společně s kolegy, jsou spíše upřesňovací. Je tam snaha zaplnit určité mezery, ale obecně vyznění té zprávy, ta filozofie a ten důraz e, sdílíme. Um, takže já si myslím, že kdyby to tak dopadlo, tak to bude velmi dobrý příspěvek. Nyní ke struktuře komentářů pana Langena. Pokud jde o eh, kapacitní mechanismy, my jsme toto věc řešili v našich pozměňovacích návrzích a musím říct ano, jsou členské státy, které mají určitá specifika a eh, prostě jako konečné řešení za určitých podmínek, eh, jako takové poslední řešení je možné na určitou dobu využít eh, eh, mechani- kapacitní mechanismy. Takže jako výjimka ano, i když jinak bych se držel základní filozofie zprávy. Potom regulované eh, ceny. Já si myslím, že tady je potřeba sledovat signály trhu, to je naprosto jasné. Pokud jde o obnovitelné energie, podporuji ty, kteří říkají, že obnovitelné energie musí v příštích letech hrát důležitou úlohu, to je zřejmé, ale musíme je plně integrovat. A o to já budu usilovat. Pokud jde o energetický mix, Myslím si, že rovnováha, kterou eh, zpravodaj v návrhu dosáhl, je správná a měli bychom se zamyslet nad otázkami, které opravdu eh, přispějí k nastavení eh, trhu jednotného a ne na ty věci, které ho budou rozdělovat Acer. Tady opět usiluji o vyvážený přístup, kde nebudeme usilovat o věci, které by se nemohl dosáhnout. A myslím si, že tady byla nastolena dobrá rovnováha v té zprávě i v tomto ohledu. Pokud jde o ten původní návrh, tak si myslím, že je natolik kvalitní, že uh, si to eh, nezaslouží těch téměř 600 pozměňovacích návrhů. Hrajeme si tady s ohněm. Některé z těch pozměňovacích návrhů kráčí úplně opačným směrem, než bychom kráčet měli a nepřispěje to eh, k obnově důvěry v trh a k odstranění té eh, rozdrobenosti. To jsou věci, které jsem chtěl zdůraznit. Nebudu se vyjadřovat k jednotlivým pozměňovacím návrhům, které předložím. My si to, to probereme se zpravodajem a stínovými zpravodaj. Děkuji, kolego. Slovo má pan Turmes, zelení. Je to tedy stínový zpravodaj. Děkuji, Jiří. Já si myslím, že ta původní zpráva skutečně je dobrým základem. Byl jsem také předkvapen, že bylo tolik pozměňovacích návrhů, ale dobrou zprávou je, že mnohé z těch pozměňovacích návrhů eh, se eh, koncentruje na určité části, takže já si myslím, že bude možné vytvořit zprávu, eh, která zůstane i nadále přehledná. Ano, tady, to, co tady bylo řečeno, je pravda. Máme tady selhání um, trhu, eh, tedy cena je 20, 22, 24. Proč si myslíte, že ty energetické ceny takové jsou? Kvůli nedostatečné kapacitě v Evropě? Máme tady 150 pozměňovacích návrhů, které volají po vytvoření nových kapacit na trhu, eh, který má velké nadbytečné, velký nadbytek kapacit. Takže tady opravdu ty ceny každý den klesají, protože tady máme velmi nadměrnou kapacitu. Takže tady s tím není problém. Pokud jde o platby za kapacity, podívejte se na zprávu DG Competition. A je, je to taková přechodná zpráva. Já si myslím, že bychom se měli v této věci trochu uklidnit. Za druhé, je to otázka pružnosti. Nový trh musí být pružnější a proto je tady mnoho poznacích návrhů, které se na to eh, zaměřují. To je dobré pro průmysl, mohou tam vydělat peníze, je to dobré pro malé a střední podniky, pro eh, tedy eh, komerční účely a také domácnosti za čas se toho budou účastnit za několik let. Potom eh, bezpečnost dodávky. Já si myslím, že tady opět eh, by to neměla být ideologická debata, Tady eh, to není eh, tak, že buď je vše národní nebo vše evropské. Věřím na regionální spolupráci a my jsme tady měli dobré kompromisní poslanecí návrhy v jiných zprávách, kde upozorňujeme na to, že každý má zájem na regionální spolupráci eh, také v duchu bezpečné dodávky energie. Unbundling TSO, tady je problém, že 80% sítě na distribuční úrovni patří pouze deseti společnostem. Takže jak toto pozměníme? Eh, na to dnes nemáme čas. Potom ještě jeden aspekt, eh, kde si myslím, že v té dobré zprávě pana Langena eh, je příliš mnoho ideologie, tady, tady se vyjádřím německy. Wernere, jak je vedena diskuze v Německu? Dotace pro atomové elektrárny, vy nemáte peníze, abyste to Řešili máme milionové subvence pro uhlí a komise to ve zprávě řekla jasně. Je tady více dotací na uhlí a na atomovou energii než na obnovitelné zdroje. 110 eh, euro na megawatt hodinu, proto jsem já, a ty seš proti 70 eurům eh, na, za megawatt hodinu eh, na větrné elektrárny. To je přece směšné, to je ideologie, naprosto jasná ideologie, takže prosím i v tomto buď vyvážený. Děkuji. Very much, uh, next. Děkuji a další řečník paní Ernst. Za Děkuji mnohokrát. této zprávy bychom si měli velice v klidu rozmyslet, co vlastně chceme pomocí nového designu trhu. A já si myslím, že jsme se všichni shodli na, na tom, že chceme podpořit obnovitelné zdroje, to je v pořádku, ale musíme to sladit také s našimi klimatickými cíly. A má to samozřejmě také dopady pro stávající kapacitní mechanismy nebo těmi, které jsou plánovány v členských státech. Nemůžeme mít jedno, pokud odmítáme druhé. A tak se dostáváme do čím dál tím větších počítačů potíží a proto si myslím, že kapacitní mechanismy jsou nejenom nutné, ale myslím si, že nestačí se na to pouze dívat skepticky. Ale já si myslím, že bych, my bychom to měli odmítnout. Tedy, zcela konkrétně, členské státy, které něco takového mají nebo chtějí něco takového vytvořit, bychom měli vyzvat, aby s tím skoncovali, anebo aby něco takového vůbec nevytvářeli. Kapacitní mechanismy mají za následek, že například eh, elektrárny jsou honorovány za to, že vůbec existují, což je vlastně brzda pro obnovitelné zdroje. A stávající modely, a jsou velice různé na celém světě, neodpovídají požadavkům na eh, obrat směrem k obnovitelným zdrojům. To je přece jasná věc a měli bychom to jasně říct v naší zprávě. Energetický mix, ano, to je národní záležitost, to všichni chápeme a nemůžeme to prostě nějak ukončit ale nejsme toho názoru, že je třeba využívat veškeré zdroje energie, respektive, že to přispěje k integraci obnovitelných zdrojů. Tím mám na mysli opět jádro a uhlí, i když to jsou rozvinuté technologie, například v případě uhlí, a je to velký problém. A dále regulované ceny a e, ceny pro výkup, zda to tedy vypustit, zda vypustit trvalé subvence, jak se to tady napsal do zprávy. Připomínám, že v roce 2015 pouze v Německu 49,2 miliard eur se vydalo na subvence pro ropu, plyn a uhlí, pouze v Německu. Takže náklady na subvence energií to není eh, něco, co by bylo nějaká levicová studie, je to studie hospodářského institutu, takže pokud něco takového existuje, tak je přeci absurdní hovořit o tom, že obnovitelné zdroje žádné subvence nepotřebují. Myslím si, že bychom měli spíše eh, přepracovat ty pokyny pro státní pomoc. Chtěla bych se zeptat pana zpravodaje na bod 23. Možná byste mi mohl vysvětlit jednu věc, já jsem to přesně nepochopila, jak to vypadá s těmi peněžními sankcemi. My říkáme jasně ne k bodu 25, protože tady se hovoří o štromu, o proudu z jádra a další věc ochrana spotřebitele. To je třeba podpořit. Eh, pokud zavedeme inteligentní sítě, tak samozřejmě můžeme uchovávat, je tady možnost uchovávat velice citlivé osobní údaje a to je třeba také vhodným způsobem upravit. Děkuji. Kolek Tamburáno Stínový, zpravodaj za EFDD. Děkuji. I já chci poděkovat zpravodaji Langemu eh, za mm, eh, toto velké úsilí. A něco k energii a k trhu. Máme za to, že vytvořit energetický trh, to je zásadní akt. Je těžké nalézt důležitější téma v energetici, než je trh s energiemi. Máme za to, že energetická unie a energetika eh, mohou být pro Evropskou unii eh, takovým důležitým prvkem a eh, energetika to je v podstatě motor, který umožňuje realizovat různé věci v reálné ekonomice. Zbytek také na úrovni termodynamické, je třeba to tak nazvat, energetika a dynamika pracovního trhu. To je velice propojené. Takže zde nelze obejít otázku trhu a zde ale existují různé typy, jak přistupovat k trhu. My jsme pro kvalitní trh, který bude transparentní, garantovaný, pod veřejnou kontrolou a jsme proti trhu, který bude narušený, kde pouze pár subjektů eh, v podstatě omezuje svobodu producentů a spotřebitelů a občanů. Takže to je naše koncepce svobodného trhu. Musí být skutečně svobodný. V tomto smyslu trh s energiemi je klíčem proto, abychom Eh, umožnili skutečný přechod na nové energie. A podle našeho výkladu to znamená dobrý trh, který bude bez uhlíku, bez jádra, mm, bez centrálního řízení. Abychom dosáhli našich priorit tak je třeba se podívat na mír, prosperitu, bezpečnost, klima, udržitelnost, dlouhodobá udržitelnost. To je propojeno s energiemi. Obnovitelné zdroje jsou v centru tohoto přechodu, této změny a je třeba dát eh, eh, přednost eh, tržním mechanismům jako nabídka, poptávka. Tržní pravidla musí zahrnovat přesný výpočet sociálních a ekologických externalit a ne, nelze vysílat špatné milné signály. To by pak nebyl svobodný trh. Musíme mm, být opatrní, pokud jde o kapacitu. A zde eh, to řešení eh, ultima ratio, tedy eh, jak se zde navrhuje, to je. A zde je třeba, abych nám pomohl i ten proces lepšího propojování sítí mezi členskými státy. To pomůže kapacitě. Potom funkční, je třeba vidět trh funkčně. Musí sloužit občanům a ne, aby to bylo naopak. Samozřejmě i zde eh, mm, nemůžeme předkládat nějaké ideologické návrhy, které třeba chtěli odtrhnout diskuzi o trhu od nutnosti diskuze o občanech, spotřebitelích. A mm, my tedy eh, velice silně prosazujeme to, že je třeba uznat definici Eh, takovou, že trh musí garantovat eh, mm, eh, mm, práva všech, aby každý, kdo chce, tak aby mohl přejít na jiný typ energii. Je třeba zmírnit rizika, která nás ohrožují, ať jsou to finanční, klimatická rizika. A když myslím finanční, tak to je to, co je spojeno s uhlíkem. Také nakonec my musíme i podpořit významnou roli Evropské komise. Stejně, protože je garantem, strážcem smluv, ale musí být i garantem tohoto nového trhu, musí koordinovat zodpovědně monitoring, musí, při, musí dávat metodiku a vědecké poznatky, které nám pomohou splnit tento cíl. Děkuji. stínova zpravodajka Barbara Kapl za ENF. Děkuji, pane předsedo. Zpráva ukazuje rámec nového energetického trhu pro Evropu a e, my za to panu zpravodaji děkujeme. Dovolte mi ovšem ještě jednu větu. Těch 590 e, pozměňovacích návrhů, i když některé se týkají pouze jazykových věcí, e, ukazují, jak vysoký je zájem o toto téma a, a o nové zaměření nastavení energetického trhu v Evropě. Několik poznámek. Potřebujeme stejná pravidla pro všechny účastníky trhu v, celko, v celkovém evropském trhu s elektřinou a plynem. Je třeba mít eh, například energetické produkty, které budou obchodovány na burze a tak dále, mít vše dobře upraveno, protože je to důležité nejenom pro velkou blok a malou obchod, ale také pro další eh, trhy, jako je kompenzační trh a další. Pak, eh, co se týče zabezpečení dodávek a bezpečnosti systému, toto je třeba více upřednostnit. Obnovitelné zdroje musí být zaintegrovány do systému, což eh, by snížilo náklady na kapacitní mechanismy a zabezpečí to lepší integraci na trh obnovitelných zdrojů. Dále veškeré systémy služby, které se týkají trhu s elektřinou, což samozřejmě se týká vytváření rezerv eh, a řízení eh, nedostatku energie a dalších aspektů. Ráda bych také jmenovala několik eh, perspektiv, které bych ráda zdůraznila, například podmínky, které se týkají hospodářské soutěž, využívání konvenčních elektránem a systémový přístup. Co se týče našeho energetického trhu, potřebujeme jasný právní rámec, který zajiští bezpečnost dodávek v Evropě pro všechny účastníky trhu. Musíme vytvořit transparentnost ve formě každodenní vypisování. Rovněž potřebujeme rámcové podmínky, které zajistí kapacitu elektráren a přeshraniční trhy. Potřebujeme zvýšit transparentnost, což by bylo hodné pomocí zadávání za zakázek pomocí elektronické platformy. Dále třeba otevřít trh pro různé aktéry, pro obnovitelné zdroje, tak abychom dokázali dálkově řídit i nové typy služeb. A Myslím si, a to se objevilo v mnoha pozměňovacích návrzích, že, návrzích, že tržní přístup je velice důležitý tak proto, aby jsme snížili náklady jak pro průmysl, tak pro domácnosti. A regionální přístup je rovněž velice dobrý. Je to takový první trh k evropskému trhu s elektřinou. Investice. Všichni víme, že budou, bude potřeba velice vysokých eh, investic, abychom dosáhli našich cílů a zajistili bezpečnost Investice ovšem eh, musí být tržní a proto je třeba povolit inovativní řešení, zabránit regulační nejistotě, emisní opatření je třeba analyzovat na interference možné, musí do, eh, jak si přestat platit subvencování a co se týče kapacitního mechanismu, tedy souhlasím s panem zpravodajem, Myslím si, že se nám na základě návrhu komise podaří dospět nějakému dobrému kompromisu. Děkuji. Pan Blanco López. Děkuji, pane předsedo. Objem pozměňovacích návrhů ukazuje na zájem o tuto agendu. A kromě tomu to nabízí eh, eh, nový eh, pohled, který je třeba vzít do úvahu, pokud jde o trh s kapacitou a pokud jde o vztah mezi cenou a investice a generování produkci. Jako jsme viděli i dříve, já si myslím, že klíčem pro tuto novou konfiguraci trhu s energiemi je právě lepší účinnost Eh, lepší řízení poptávky a optimalizace energetických zdrojů a včetně integrace obnovitelných energií a energií generovaných z obč- občany. Je třeba tedy dát do souladu tyto cíle, což znamená, že budeme mít inteligentní sítě a takto zvýšíme i propojení na vnitřním trhu. Jinými slovy, Eh, energetická unie, eh, to eh, bude znamenat vytvořit propojený trh s elektřinou na celé evropské úrovni a znamená to i mm, kromě toho zajistit dodávky za dostupné ceny. V této zprávě musíme být schopni dát do souladu všechny tyto cíle. Děkuji. Uh, thank you very much, Děkuji, kolego. A pan Gambus. Sí, sí, gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Za kolegyni Pilar de Castillo, která zde nemůže se zúčastnit diskuze, tak dovolte pár stručných úvah o novém energetickém trhu. Na začátku bych řekl, ultimátní cíl je taková konfigurace, která eh, bude lákat více investorů a která postupně i energetiku osvobodí od uhlíku, což za, a zajistí zároveň dodávky. Za druhé, Cíl je otevřít eh, trh s velkou obchodem, ale i s malou obchodem, tak aby spotřebitelé eh, se do toho zapojili ne jako potenciální producenti, ale také, aby měli možnost si zvolit ceny a tarify. V tomto smyslu pozměňovací návrhy e, zdůrazňují čtyři prvky. Za prvé, nutnost větší spolupráce mezi členskými státy při tom, že musíme respektovat eh, eh, volbu každého státu si zvolit energetický mix, eh, mix což je návrh 73 a další za druhé. Je třeba zvýšit obnovitelné energie a zároveň více a více je třeba se orientovat na trh návrh 16 a 466. Za třetí, je třeba lépe integrovat národní trhy prostřednictvím zvýšení kapacity propojení návrh 119 a 328. A závěrem, pane předsedo, eh, rozvoj inteligentních sílí, které, sítí, které umožní aktivnější role, eh, roli spotřebitele, producenta a lepší řízení, eh, do, lepší řízení poptávky. Návrh 259. Děkuji. Thank you much, colleague. Děkuji. Paní Griffin. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové potřebujeme propojit eh, Energy Market eh, Design s tím, o čem budeme hlasovat zítra v 10 hodin dopoledne o spotřebitelích. Já si myslím, že my bychom se měli zaměřit na snižování cen pro spotřebitele. Já děkuji Fláviovi eh, za to, o čem hovořil, tedy o energetické chudobě a mm, také o dodávce. Spotřebitelé eh, by měli být v dobré situaci, eh, měli bychom odstranit překážky, pokud jde o obnovitelné zdroje energii, měli by být lépe zapojeni na trh. Pokud ty reformy budou dobře implementovány, tak eh, kapacity, mechanismy by měly být minimálně využívány, měly by být vážány, považovány za určitá záložní řešení, Eh, je potřeba eh, k tomu přistupovat eh, dlouhodobě jinak, musíme mít skladovací zařízení a tak dále. Tady byla zmíněna také role Acer. Musíme zajistit, že Acer bude mít dostatek zdrojů, tak aby mohl naplňovat ty doplňující funkce, které mu byly svěřeny. Děkuji. Děkuji. A za Evropskou komisi, za DG Energy pan Oliver Koch. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o nás, tak jsme byli velmi potěšeni obecním vyzněním zprávy. Ukázalo se, že v posledních letech eh, jsme tady eh, vyladili různé otázky, které původně byly eh, sporné a analýza fungování trhu a, a důležitost toho, aby byl trh zachován, to je velmi důležité. To si myslíme, že je to tak i navzdory potenciálním eh, odlišným postojům ke specifickým nebo rozlišnostem v různých oblastech. My bychom tady neměli eh, se přiklonit k tomu eh, národ, renacionalizovanému eh, trhu s energiemi, rozpolcenému trhu. To je taková obecná připomínka a my se k návrhu zprávy vyjádříme tedy ještě i konkrétněji, pokud jde o ty specifické věci, tak jsme ještě neviděli závěrečné eh, verze, ale souhlasíme s tím, že eh, témata, o kterých hovořili předřečníci, jsou tématy, eh, které jsme které odhalili i my, jakožto ty možná problematické. Je tady ta otázka, do jaké roli trhy s kapacitou mají hrát roli a do jaké míry potřebujeme další regionální spolupráci a zda máme správnou rovnováhu mezi eh, tím kopírováním regionálních trhů eh, a eh, zároveň tedy tady je role regulátorů. A jak to všechno sladit, aby se zároveň zachovala zodpovědnost i na národní úrovni, pro třeba eh, sítě pro zabezpečení a tak dále. Jinak plně podporujeme tento dokument v této povodě, podobě a myslíme si, že to té iniciativě velmi napomůže. Děkuji. Pan, pan Karič se chce stručně vyjádřit. Děkuji. Eh, chtěl bych zdůraznit to, co říkal Claude. Mnozí z nás na tomto eh, výboru eh, jsme byli velmi ideologicky nastavení, v tom smyslu, jak by měl svět fungovat. Někdo si přeje jadernou energii, někdo si myslí, že to je to nejhorší, co může být, ale my musíme hovořit o tom, jak vytvořit tržní mechanismus, který by vysílal správné signály pro správné typy investic, protože konec konců my všichni chceme to stejné, chceme čistý vzduch, levnou elektřinu, chceme ty správné investice eh, ve vhodnou dobu a nebezpečí je, že my politici si někdy myslíme, eh, že můžeme legislativou ovlivnit eh, správná rozhodnutí eh, investiční. Ale tady, tady v podstatě jde o to, jak tedy vytvořit ten jednotný trh s energiemi, protože my tady máme ještě to oddělení mezi jednotlivými členskými státy a Teď je tady velká výzva, jak do toho zapracovat obnovitelné energie. Máme tady eh, slunce a sluneční energii, větrnou energii, eh, která není nepřetržitá a teď jde tak to zkrátka je a teď my eh, musíme na tom zapracovat, jak to využít a musíme myslet na trh. Musíme vytvořit trh s elektřinou, to je to, oč nám tady jde. Děkuji. Pan Werner Langen vaše poslední vystoupení. Eh, děkuji, děkuji za celkově pozitivní hodnocení mého návrhu zprávy, děkuji všem kolegům, kteří mm, se líbila má základní linie, kteří se s ní shodnou. A děkuji také komisi, neboť rád bych se vrátil k několika bodům. Kolega Sarama to řekl, že musíme dbát více o sladění energetické a klimatické politiky. Ano, jistě, to je zásadní věc a má to zásadní úlohu, neboť i trh s elektřinou musí splňovat klimaticko-politické cíle, ale je to tady, je tady takový určitý trouhelník mezi cenou, e, zajištěním dodávek a také ochranou klimatu a není možné v mé zprávě, v takovéto typu zprávy se věnovat všem těmto tématům. To bychom skutečně přestřelili a nedali bychom komisi nějaký jasný směr, ale jinak jsem toho názoru, že obnovitelné zdroje nesmíme používat eh, ideologickým způsobem. Musíme je hodnotit podle tržních kritérií a tady dospíváme ke zcela jasným výsledkům, totiž, že větrná energie už je schopná, fotovoltaika ještě dlouho nebude. Eh, parky offshore ty offshoreové parky, ty se teprve ještě vyvíjí, ale v, nám, v Dánsku jsou již dávno konkurenceschopné. A Samozřejmě je třeba eh, dbát i na speciální otázky jako energetická chudoba. Tady se zcela souhlasím s kolegou z SAD, ale to jsou jiné aspekty, které tam do toho musíme vnést v rámci národní odpovědnosti za energetický mix. Také děkuji kolegovi z ALDE, který se kriticky vyjádřil k kapacitním mechanismům a v tomto se mnou zásadně souhlasí. Dokonce sám kolega Turmes, se kterým jsem měl velké spory již o prvním klimatickém balíčku, tehdy to bylo o obnovitelných zdrojích a požadavcích na CO2 u nových vozidel. To bylo v roce 2007-2008, on to tehdy nakonec mou zprávu nyní chválí. A Klode, já mohu pouze říci, že jsem zásadně proti dotacím velkých zařízení v Velké Británii, jako například ta jedna eh, elektrárna, kde Evropská komise na 30 let zajistila minimální cenu pro tuto obrovskou elektrárnu, což samozřejmě ještě navýší E, objem dotací na 100 miliard eur během těchto 30 let. Já jsem zásadně proti. Ovšem nedokázal jsem zabránit tomu, aby pan komisař Almunia, odpovědný za konkurenceschopnost sociálně demokratický komisař, to povolil. Nezabránil jsem tomuto povolení ze strany pana komisaře Almunii. Za podpory pana Bytykofran ale zásadní byl pan komisař odpovědný za hospodářskou soutěž. Trvalé subvence, o kterých hovořila paní Ernst, ropa, plyn, uhlí, 49,2 miliard v Německu, to je číslo, které se opírá o odhady institutu IVF, které nikdo nedokáže nějakým způsobem pochopit, jak vznikly. Pouze 2,9 miliard eur, se to obrovské sumy, jsou přímé subvence. Já jsem si to právě vyhledával na Google, to IBF také takto napsal. Zbytek jsou fiktivní hodnoty, eh, které pokrývají zátěž životního prostředí a klimatické škody, který, takže to vůbec nevím, jak to vzniká. To prostě není možné nějakým způsobem eh, přepočítat. A co se týče eh, k těm nákladům na ukončení jádra v Německu, ano, máme tam náklady, více než 20 miliard eur energetické podniky již dali do rezervy na tuto oblast, takže k tomu také nepřistupujeme ideologicky. A ještě, prosím, poslední věc, ke které se vyjádřím. Děkuji všem kolegům a kolegyním a budu se snažit v rámci vypracování kompromisů zapracovat eh, co možná nejvíce podnětů, ale všem bohužel vstříc víc nemohu, takže prosím o strpení. Jsem ochoten spolupracovat, ale samozřejmě nemohu zapracovat do zprávy naprosto rozporuplné názory. To prostě není možné, alespoň v případě, kdy chceme, abychom byli schopni zprávu většinově odhlasovat. Děkuji. Eh, jsme velmi vděční všem stínovým zpravodajům i panu zpravodaji za tuto napínavou diskuzi. Jsem si jist, že to opravdu bude fantastická diskuze i nadále. Teď tady máme náš harmonogram hlasování v ITRE 24. května. To znamená eh, víceméně asi za měsíc. Není to příliš mnoho času na ty kompromisní pozměňovací návrhy, to si dobře uvědomujete. Bod číslo 8 a to je e, zpráva e, o energetické účinnosti. To je další důležitá zpráva. Přichází to taky jedno za druhým. Zpravodajem je pan e, Markus Pípr. Je tady 28 pozměňovacích návrhů. Je to velmi, velmi důležitá směrnice. 328 pozměňovacích návrhů, tak. on. Okay, sorry. Um, well, um... Dobře. Pan Píper, náš zpravodaj, pracuje na kompromisních pozměňovacích návrzích, o kterých bude diskutovat se stínovými zpravodaji, pokud vím, příští týden. A jak jsem již uvedl, bez mikrofonu, ale je to velmi důležité, mezi všemi eh, zdroji energií eh, energetická účinnost a účinné využívání je nejdůležitější. My jsme o té věci ještě ani nediskutovali. Pane Pípře, Pípr, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych rád tady oznámil několik dobrých zpráv. Jednak jsme Momentálně eh, získal, máme již 20 kompromisů ke zprávě a 12 z nich je již téměř naprosto hotovo. Takže děkuji všem, kteří eh, tak dobře spolupracovali na vytváření těchto kompromisů, když někdy panují extrémně rozdílná mínění, ale na tom či onom místě jsme se docházeli nakonec shodnout. Eh, Hovořil jste o téměř 330 pozměňovacích návrzích, což znamená, když se podíváme na to, že ta zpráva má pouze tři strany, tak na jednu stranu padá více než 100 pozměňovacích návrhů. A ty návrhy částečně jsou, pokud bych tady spočítal pouze návrhy jedné velice aktivní frakce, tak návrhy jedné jediné frakce mají asi 40 stran. A to u zprávy, která sama má pouze tři strany. To jsem chtěl pouze takto dát na vědomí, ne proto, abych, ho, abych to kritizoval z obsahového hlediska, to v žádném případě, ale ptám se, zda toto je způsob, jakým bychom měli přistupovat k implementačním zprávám. Nevím, budeme pocit, potřebovat mnoho schůzí stínových zpravodajů, abychom to nějakým způsobem zpracovali. No ale nějak se tím probereme. Není k obsahu. Je tady dobrá zpráva. Jak se zdá, cíl 20%, do, cíle 20% dosáhneme. Komise nejdříve poskytla informaci, která nešla přímo, přímo tímto směrem, ale když si to pročteme pečlivě a správně a pokud členské státy splní své povinnosti, tak se podaří cíle 20% dosáhnout a ostatní cíle dokonce tam budeme lepší, než ten cíl je, co se týče e, o obnovitelných zdrojích a dalších dalšího cíle. Takže tady, pokud se to takto podaří, tak bude Evropa skutečně na prvním místě. A nyní, a to je ta první problematická věc, to je to, kde se pozměňovací návrhy příliš neschodují. Co chceme? Chceme eh, směrnici pro to, aby se šetřilo energií, tedy chceme si vynutit ty úspory, anebo chceme směrnici o energetické účinnosti, že bychom tady měli vlastně energetická jednotku, by se měřila na jednotku produkční ty podmínky v směrnici jsou vlastně jasné, ale já nechápu jednu věc celá, co mi tady kolegové navrhovali. Máme, nevím, zda se chceme tedy od směrnice, která se týkat účinnosti, pohnout směrem ke směrnici, která se bude týkat úspor energii. Některé frakce s tím mají potíže to takto pojmenovat a možná by, by bylo vhodné, kdyby mi vysvětlili, jaké proto mají důvody. Já bych se chtěla spíše vrátit více k tématu skutečné energetické účinnosti. Jsem ochoten tady pracovat s ambiciozními cíly. Tady máme ještě další věc, co je často kritizováno, to je článek 7, to je tedy ta povinnost šetřit energií. Mnoho kolegů tady právě kritizuje, že členské státy tady nalezly jisté otvory, zadní vrátka, že si něco nechávají například započítávat dvakrát, to není možné, s tím se musí skoncovat. Potřebujeme v budoucnu jasné definování možností podle článku 7, ale ta alternativní opatření, k povinnosti úspor, těch kvantitativních úspor, bychom měli i nadále e, dovolit. A chci zdůraznit, skutečně zdůraznit, že pokud někdo investuje do energií a to má za 10 či 15 let vede k úsporám, tak je to takzvaná early action, což je pro mě skutečná úspora. A tady je třeba, aby bylo možné ji v budoucnu i nadále započítávat. Tedy článek 7, jak je jak eh, to tedy nadefinujeme, chceme tam mít prostě povinnost, čistou povinnost úspor, v tom se nevždy shodneme a také se nevždy shodneme, to je můj třetí bod. Pane předsedo, kolik mám ještě času? Dvě minuty? Už nemám čas. Tedy, obtíže máme také, co se týče vzájemného působení. Uh, různých evropských zákonů. Energetická účinnost, ekodesign, energetické štítky, eh, směrnice o budovách. To samozřejmě vede k úsporám energie, ale má také dopad na e- průmyslové podniky. Eh, pokud se spotřebovává méně energie, tak si to samozřejmě vytváří méně emisí CO2. Tento efekt tady je a také směrnice o energetické účinnosti, tak to má alespoň nepřímo dopad na systém EU ETS. Poslední poznámka, co se týče povinnosti oznamování. Komise jednou nám zde tady ústně řekla, že to je 2000 různých povinností. Já jsem písemně obdržel číslo 200, ale zdá se skutečně, že je toho mnoho. Máme tady velké vzájemné působení v rámci různé legislativy. Členské státy to nevždy rozumně skoordinovaly. Myslím si, že ta povinnost oznamovací je skutečně příliš velká, takže já bych doporučil, abychom měli větší koherentnost v naší energetické legislativě, zejména s ohledem na směrnici o energetické účinnosti. Ta musí být flexibilní. Potřebujeme koncepci, koncepce, které budou šité na míru členských státům, podniků a spotřebitelů a takto dokážeme, takovýmto způsobem budeme mít potom řešení, která budou dobrá, efektivní a méně nákladná. Děkuji. Děkuji, vážený kolego. Miroslav Poche, náš stínový zpravodaj, eh, sociální demokrat. For pronunciation and for, for... Děkuji, pane předsedo, za výslovnost a za slovo. Vážený pane předsedo, pane zpravodaj, stínový zpravodajové, kolegové, chtěl bych nejprve poděkovat eh, vám všem, kteří předložili uh, Eh, relevantní pozměňovací návrhy. Myslím si, že zpráva je skvělou příležitostí, abychom předložili silný uh, dokument Evropského parlamentu uh, k té stávající energetické legislativě. Já si myslím, že tady je možné jasně vyjasnit, proč ta stávaj, ty stávající cíle pravděpodobně nebudou dosaženy. Musíme uh, předložit návrhy legislativního pro legislativní rámec, tak aby mohl být vylepšen. A já si myslím, že bychom měli usilovat o e, faktický a realistický kompromis. Potřebujeme silnou zprávu, která vyšle jasný signál komisi a v návrhu a bude e, to zapracováno do návrhu nové směrnice. V tuto chvíli uh, s těmito cíly nejsme příliš úspěšní. Uh, je to příliš roztříštěné eh, a zaměřené na věci, eh, které nepovedou eh, k naplnění té směrnice. A já si myslím, že my bychom měli vyslat silný signál, že všechny mezery, které přispěly k této situaci, že ta pružnost nebude zneužita tak, aby byly povinnosti obcházeny a myslím si, že tržní přístup nepředstavuje všelék pro dosažení eh, cílů energetické efektivity. My musíme poskytnout samozřejmě stabilitu investorům, ale zároveň musíme eh, zajistit, eh, že tady budou dobré podněty pro investice, tak aby se investovalo do těch nejlepších technologických řešení. Musíme tady eh, co nejlépe zkombinovat nejrůznější energetické nástroje nebo nástroje energetické politiky. Podpora energetické efektivity není v rozporu s navyšováním podílu obnovitelných strojů v našem energetickém eh, mixu. Eh, to je v souladu s naším dekarbonizačním cílem. Odstavec 15 a 16 zahrnuje odkaz na rámec po roku 2020 a já jsem přesvědčen, že Evropský parlament by měl být ambicioznější a měl by volat volat eh, po eh, ambicioznějších cílech energetické efektivity. V tuto chvíli se zatím stínové výzpravodajové v této věci ještě nedohodli a mají k tomu daleko, ale já doufám, že budeme mít ještě na to prostor, na tuto diskusi a že se nám podaří nalézt nějaký schůdný kompromis. Závěrem bych řekl, že energetická efektivita by neměla být považována za zbytečné břemeno, měla by to být spíše příležitost pro evropské hospodářství, pro náš průmysl a naše spotřebitele. Děkuji. Thank you much, colleague. Uh, Děkuji. Jan Duncan z EKR tady není. A chce ho někdo nahradit? Nechce, dobře. V tom případě má slovo pan Petersen Alde, náš stínový zpravodaj Petersen. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji za vynikající práci, kterou dosud odvedl. Děkuji také ostatním stínovým zpravodajům. Je to dobrá příležitost pro každého z nás, aby eh, jasně poukázal, eh, kam si přejeme se dostat, eh, pokud jde o efektivitu. Jsem potěšen tím vyzněním zprávy kde se kritizuje nedostatečné provádění v členských státech. Byl tady správně zmíněn eh, článek 7. Já si myslím, že na to musíme neustále eh, upozorňovat v té zprávě. Musíme eh, upozorňovat, že si přejeme úspěšné provádění cílů, které jsme stanovili. Je správné když jsme kritičtí, měli bychom takovými zůstat a já doufám, že to tak bude platit pro celou zprávu. Jsem také potěšen, eh, že eh, je tady eh, uznáván ten princip energetické účinnosti to je to nejlepší, co můžeme udělat pro snižování spotřeby energie a pro snížení závislosti na Rusku a na dalších dodavatelích. Takže to je důležité, tento princip by s námi měl zůstat během celého tohoto procesu. A také musím zdůraznit, že eh, ekonomická eh, konkurenceschopnost a růst, že to nutně nemusí být v rozporu s opatřeními energetické účinnosti a na to se budeme snažit také upozornit a vyzvednout to eh, v tomto textu. V tuto chvíli byl dosažen pokrok v celé řadě otázek. Ještě Eh, tady musíme vyřešit obtížnou otázku pružnosti, protože můžeme mít pružnost eh, v různých opatřeních, eh, tak jak se uplatňují v různých členských státech, ale máme různý postoj, pokud jde o pružnost v souvislosti s cíly. A to vás asi nepřed, kvapí, že my si velmi přejeme, aby ty cíle byly navázány na COP21 cíle eh, energetické účinnosti a my to budeme muset vyřešit tak, abychom zajistili, že ta zpráva bude konsistentní nakonec, že když tady hovoříme, a když hovoříme o pružnosti, takže se alespoň shodneme na tom, eh, jaký eh, typ flexibility, že to bude flexibilita, pokud je o opatření, ale ne o, pokud je o cíle. Eh, zmínil jsem proces. Příští týden tady budeme mít mnoho setkání, na které se těším a já doufám, že nakonec vytvoříme ambiciozní a užitečný eh, text, který nám bude ukazovat cestu vpřed. Děkuji. Děkuji kolego za vaše poznámky, za zelené a stínu kolega Javor Děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodaji a stínovým za spolupráci v posledních týdnech. Eh, jednání byla obtížná, jak řekl pan Píper, eh, hodně eh, rozdílných názorů mezi frakcemi, nicméně jsem přesvědčen, že se dohodneme na kompromisu, aspoň v těch nejdůležitějších otázkách, tak abychom vyslali signál komisi, jak je náš společný cíl. A Tady jsou určité zásadní prvky ve zprávě. Za prvé implementace. Pan Piper zmínil, že návrh říká, že můžeme dosáhnout 20% cíle, ale to je pouze příležitost, pokud dojde k plnohodnotné implementaci stávající legislativy. Vlastně ale tak tomu není. Eh, spíše jsme na takovém cestě, která nám ukazuje, že zůstaneme pod 20%, pokud ta implementace nebude kompletní. Druhý bod. Potřebujeme cíle účinnosti po roce 2020 v souladu s pařížskou dohodou a e, pozicí EP. To jsou vysoké ambiciozní cíle, tak jak jsme již vyjádřili ve třech rezolucích. A také potřebujeme závazné individuální národní cíle, protože bez nich eh, náš rámec po roce 2020 asi eh, se příliš nevyvine. Také je třeba dále zlepšit směrnici o energetické účinnosti, abychom zajistili mm, předvídatelnost a stabilitu pro investory. Třeba vyřešit vákum především v bodě 7 v článku 7.1, apelovat na komisi, aby přijala detailnější ustanovení, mm, eh, hlavní směry, závazný vzor je podle kterého budou členské státy vykazovat srovnatelná data. Potom další věci. Energetická účinnost. Tady jsou důležité malé projekty, ale je těžké, aby je komise řídila. Takže ty malé projekty by se měly spojit v širší portfolia energetická účinnost by se měla považovat za infrastrukturní prioritu, měli bychom používat správné diskontní sazby a správné financování, tak abychom dali pobídky k, k investicím do účinných energií, a což znamená, už končím, nejdůležitější opatření, je to i nejdůležitější opatření pro boj proti energetické účinnosti. Tam také potřebujeme silnou spolupráci s místními a krajskými samozprávami. Děkuji, kolego. Gue, stínový zpravodaj, pan eh, Xavier Javier Benito Selua. Děkuji, pane předsedo. Jak jsme již se vyjádřili na předchozích schůzích, tak e, pokud je o tuto zprávu o energetické účinnosti, tak toto je klíčové pro to, abychom splnili klimatické cíle Evropské unie. V této věci pevnost, odhodlanost, obligatorní charakter cílů jsou zásadní. A proto e, litujeme, že jak ta původní verze zprávy, tak i e, pozměňovací kompromisní návrhy dávají příliš velkou flexibilitu členským státům pro to, aby vůbec mohli splnit tyto cíle. Dobré úmysly členských států nestačí. E, cíle v článku 7 by měly být striktní a závazné. Také si myslíme, že odkaz na pařížskou dohodu by měla být explicitnější a objevit se v prvních bodech zprávy. Je jasné, že tam někde zmiňuje, ale ne dostatečně důrazně. A také je třeba požádat e, o to e, výbor Envy. Zpráva nabízí eh, sice určité cíle, ale nejsou dostatečné pro to, abychom bojovali proti oteplování planety. Teď něco pozitivního, abych řekl. Opatření, která byla zahrnuta ve původní zprávě, pokud jde o ochranu spotřebitele, pokud jde o kontrolu spotřeby, kterou realizují, nebo odkaz na energetickou chudobu. Myslíme si, že to jsou dobré Eh, zmínky, ale nejsou eh, dostatečně zdůrazněny, tak jak my jsme navrhli v našich návrzích. A nakonec, zpráva se točí kolem konkurenceschopnosti a rentabilitě, což jsou klíčové aspekty pro energetickou účinnost. Eh, bohužel všechny tyto aspekty se ještě posílily v textu během vyjednávání a vzhledem k tomu, že ekologie a sociální aspekty by, prá- ty by měly být pilíři energetické politiky a proto jsme navrhli, ale zatím to nebylo nakonec odsouhlaseno s pravodajem, vyloučit veřejné investice z výpočtu veřejného deficitu. Tyto investice by se neměly započítávat. To je třeba považovat jako investice do budoucna, pro budoucí generace a ne jako výdaj, jako zátěž pro veřejné finance. Děkuji. Děkuji, kolik? Děkuji, kolego. EFFDD zastupuje stínový zpravodaj kolega Dario Tamburano. Děkuji kolegovi za úsilí, protože tato zpráva, stejně jako další zprávy o energiích, jsou v kolizi s různými vizemi světa, které máme, které jsou často v rozporu. Kolega zde citoval, eh, že pravděpodobně asi se překonají cíle. Ale co to jsou ty cíle, ty target? Eh, ten cíl, to není místo, kam chceme směřovat. To je jako utopie. Utopie to je něco, co si představujeme, ale co nám umožní jít krok za krokem vpřed k něčemu, co si přejeme. To je něco, co nás má tlačit vpřed. Když to cíle, targets, to jsou cíle, které nám neumožní je splnět, protože ty výzvy jsou obrovské. A já chápu potíže zpravodaje. Samozřejmě je třeba, ale abychom šli ruku v ruce, abychom si porozuměli, i když máme různé vize. Ale začali jsme možná již jít ruku v ruce, protože ty eh, výzvy jsou obrovské. My jako zákonodárci musíme pochopit, eh, že to je změna, eh, která tedy eh, buď bude změnou, kterou my budeme tedy řídit, která vlastně všechno zvrátí, zvrátí chod celého stroje, protože my potřebujeme potom, aby se to stabilizovalo, aby se stabilizovaly investice. A Zatím to vypadá, že investice naopak klesají a krachují, protože vychází se eh, z reálné ekonomiky, ale bohužel zatím k ním nedochází, protože eh, mm, takže to je náš zásadní bod, eh, který nám má umožnit, abychom splnili cíle bezpečnosti, geopolitické bezpečnosti, protože zatím tedy my jsme ve válce klimatické válce i ve válce klasické v různých eh, koutech světa. A energetika zde musí hrát eh, důležitou roli, abychom byli klidnější a lépe spali. Děkuji, kolego. ENF. Stínový stínová zpravodajka paní Barbara Kapl. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych výslovně poděkovala panu zpravodaji za tuto velice dobrou zprávu. A jsem si jistá a plná důvěry, že těch 12 ještě otevřených kompromisů dospěje ke dobrému řešení. Měli jsme velice dobrou spolupráci na stínových zpravodajích a jsem pevně přesvědčena o tom, že během příštích týdnů se dokážeme dohodnout na řešení těch otevřených kompromisů. Tady bych ráda potrhla pět bodů, které jsou podle mě velice důležité a které ve zprávě a také v pozměňovacích návrzích eh, jsou již eh, ošetřeny. Flexibilita. 27 z 28 členských států mají žalobu o nesplnění povinnosti, co se týče provádění směrnice o energetické účinnosti. To je nepotěšující, ale také nepotěšující je, že navzdory veškerým těmto nedostatkům na úrovni členských států máme vysokou míru implementace v oblasti energetické účinnosti. To je důležité, neboť občané a průmysl si to takto přejí a pokládají to za nutné. A na základě tohoto silně trhem dominovaného přístupu došlo k tomu, že plánovatelnost a stabilita pro investory existuje, takže to skutečně tržní přístup. A proto a z důvodu různých národních potřeb je důležité právě v oblasti energetické účinnosti, abychom měli nutnou místnou flexibility a zachovali a měli alternativní opatření, která budou i nadále přípustná. To, to se zejména uvádí v článcích 7 a 9. Veřejná poptávka je podle mě nejlepším motorem energetické účinnosti. A dále podávání zpráv. Ten objem je skutečně obrovský a je právem kritizován. Na Evropské unii je to více 130 zpráv a na úrovni členských států ještě mnohem více. Některé podniky, které působí přeshraničně, se takto dostanou na čísla až více než tisíc různých zpráv. To je skutečně obrovské číslo a nemá to vůbec nic do, do, dočnění s dobrými právními předpisy. A dále. Uh, efektivita, účinnost, to neznamená automaticky to, že se bude spořit. Úspory, to se také velmi dobře objevuje ve zprávě a v některých pozměňovacích návrzích a mělo by to zůstat zachováno. Důležité je, abychom se vyhnuli rozporům. Energetická účinnost musí být Eh, samozřejmě zaručena, zaručena také eh, navýšení energetických obnovitelných zdrojů, pro které by měly platit stejné předpisy jako pro klasické zdroje. Co se týče údajů, eh, údaje, o které se opíhají obchody, ovšem nejsou srovnatelné mezi různými členskými státy, máme tady prostě různé standardy v členských státech a proto je dobré, abychom měli lepší směrnici, která by se týkala hodnocení údajů a spírání údajů. To naprosto podporuji. Tady jsou tři přístupy přístupy top-down, ze zhora dolů, ten se opírá o odchody a je ne, nepřesný pak přestup se spoda nahoru, který je velmi přesný, ale velmi nákladný. A pak je tady taková hybridní kombinace obou dvou přístupů, která se požívá u, mě, na, u nás v Rakousku. A to je, myslím, dobrý kompromis. A dále interference. Energetická účinnost interferuje s některými dalšími opatřeními, jako například eh, eh CO2, tedy obchod s emisemi CO2 a také odpadové hospodářství. Takže takže je třeba na tyto interference jasně poukázat, zpráva to činí a pak je třeba se podívat na to, jaké elementy vedou k současné situaci, kde je málo podvídek pro průmyslové investice v oblasti energetické účinnosti. Co se týče eh, myšlenky komplementarity, jak to navrhuje pan zpravodaj, ta je vhodná a je třeba ji zohlednit nutně při provádění revize směrnice. Děkuji. Muchas gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo i přes eh, těch 300 eh, návrhů, tak zpráva pana Pipera eh, představuje konsensus v našem výboru. Vlastně já jsem měl možnost i se seznámit s první verzí kompromisu a musím konstatovat, že skutečně on se snaží integrovat všechny pozměňovací návrhy. Jak jsem řekl ve své době, musíme věnovat větší pozornost spotřebitelům a to především problematice nákladů spojených s tou zátěží, tedy vyvinat i informovanosti a mm, praktikám různým. Proto eh, odstavec 8 eh, byl zakomponován můj návrh tedy 164, kde hovořím o nákladech na národní politiky a že to je třeba, abychom eh, Ehm, zde určitým spotřebitelům, určitým kategoriím dali výhadu eh, z cen a potom odstavec 13 a můj pozměňovací návrh, ty hovoří o aktivní roli, kterou by měly mít podniky právě v tom okamžiku, kdy aktivně přijímají opatření k energetické účinnosti. A potom odstavec 10. Tam se říká, že úspory z energií údajně jsou překážkou pro rozvoj obnovitelných zdrojů. Já si myslím, že to je milné, protože zde máme návrhy 82 a můj 179, tak ty to zdůrazňují, že to je milka, milné. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji. Vážený kolego, slovo má pan Zavonato. Děkuji, pane předsedo. Já chci poblahopřát eh, zpravodaj Piperovi, protože udělal dobrou práci. Já chci zdůraznit pár bodů. Pokud chceme eh, energetickou účinnost eh, považovat za čistou, excelentní energii, tak musíme splnit naše cíle a vytvořit infrastrukturální eh, podmínky, abychom to mohli dosáhnout. Zde i to konstatoval parlament v rezoluci z 15.12. minulého roku, kdy jsme navrhli národní závazné cíly 40 Jinými slovy, Energetická účinnost se musí stát eh, národním cílem, jinak v podstatě mm, se nic nestane. Za druhé, to, to se týká integrace národních trhů do jednotného evropského trhu. Zpráva Evropské komise hovoří výslovně o regionalizaci trhu s energetickou účinností a o postupném překonávání národních řešení, což by mělo se týkat systému ob, odměn za obnovitelné zdroje a mechanismu kapacity. Takže to je centrální, ale často i jako dost kontroverzní v národních politikách. Je třeba tedy překonat eh, tyto národní různé mechanismy a přejít k trhu, který skutečně se bude opírat o flexibilitu a o organizaci regionálních a nadnárodních klastrů. A nakonec přechod směrem k modelu eh, ekologické produkce, efektivní, účinné eh, výrobě, často jsme o tom mluvili, tak to má také samozřejmě své náklady které jsou dost vysoké. A v tomto bodě je třeba urychlit aplikaci směrnice o e, energetické účinnosti z roku 2012 a směrnici z roku 2010, což je zcela zásadní, ale i proto a vyčlenovat zdroje z Evropské unie, především z Fondu pro strategické investice, abychom překonali tento energetický divide mezi e, západem a východem v, e, v Evropě. Děkuji. Thank you very much, colleague. Děkuji. Paní Kompulana, tady děkuji, budu velmi stručná. Naslouchala jsem diskuzi a zdá se, že jsou tady stále ještě otevřené některé otázky mezi koordinátory. Toto je zpráva z vlastní iniciativy, vlastně se dívá zpět na to, co bylo dosaženo a my bychom se měli opravdu eh, zamyslet nad tím, jaké jsou naše výsledky a potom říci, kam se máme posunout vpřed, protože všichni se shodneme na tom, že eh, to je náš cíl. Musíme tedy rozpracovat, jak ten cíl dosáhnout. Ve Finsku jsme 15 let měli různé dobrovolné programy s průmyslem, eh, který se může zavázat eh, k různým opatřením, jak snižovat spotřebu energii, vylepšit efektivitu a to fungovalo velmi dobře. Takže to je něco, co v našich společnostech je už v podstatě běžnou eh, věcí. Oni tady znají cenu a vědí, že když teď budou investovat, tak se jim to vrátí v nízkých nákladech v budoucnosti. Pokud jde o domy, tak já jsem byla stínovou zpravodají, zpravodajkou, pokud jde o energetickou chudobu a e, náklady domácností. E, minulý týden se to řešilo také na plenárce a počet e, Eh, nebo stav našich domácností to je, a domovů, to je špatné. Eh, je tady velký únik energií, jsou eh, neefektivní a žijí tam chudí lidé, takže energetická efektivita by neměla prospívat pouze bohatým lidem, kteří mají peníze. Pokud jde o domy a byty, tak tady by měly být inovativní opatření, jak tady tu situaci zlepšovat. Ono to není jednoduché. Když máte nějaká podpůrná opatření pro renovaci, tak ty chudší lidé si to nemohou dovolit. Takže jakým způsobem se k tomu postavit? A tady jsou některé dobré pozměňovací návrhy, eh, které to eh, navrhují i pro eh, podnájemníky, tak aby pouze nejbohatší lidé neměli v budoucnosti ty úspory nákladů. Pak jsme tady slyšeli o dalších programech, Eh, Paříž, tam je asi 20 tisíc bytů, které usilují o energetickou účinnost a mají z toho přínos. Takže já si myslím, že my jsme průmyslem, eh, výborem pro průmysl, ale eh, chceme myslet i na blaho našich občanů v energetické unii a já bych si přála, aby pružnost nebyla pouze něčím, co rozřeďuje naše cíle, ale Eh, co nás eh, nebude odvádět příliš daleko eh, od občanů jejich domovů a od té lokální úrovně. Děkuji. Pan Adam Gierek má slovo. Děkuji, budu hovořit stručně. Myslím si, že málo členských zemí dosáhne ten cíl 20 energetické účinnosti. Proč? Protože jsme se dopustili omylu nebo chyby, a to mnohem dříve, než jsme e, začali předpokládat, že energetická efektivita se měří e, fyzikálními postupy. To je možné měřit samozřejmě různými zařízeními, ale, ale máme tady dynamicky rozvíjející se společnost a ta eh, potom také rozvíjí svůj průmysl a my potřebujeme zkrátka jiné metody. Proto navrhuji, aby Evropská komise jiným způsobem eh, energetickou účinnost měřila pro celé eh, země, efektivita v rámci podniků, Eh, v průmyslových odvětvích, ta, tu se samozřejmě měřit eh, fyzikálními metodami, ale v tomto případě domácností to nelze. A já souhlasím s panem Píprem v tom, eh, že omezení spotřeby může být dosaženo i jaksi uměle. Celý energetický systém by mohl být vypnut a potom bychom byli velice energeticky efektivní. E, to je ale samozřejmě nesmysl. Takže navrhuji, aby Evropská komise přijala nový systém pro e, výpočet efektivity, protože jinak to nebude e, smysluplné. Polsko usiluje o 17 ale eh, je, to, jsou tady různé právní problémy a 20, problém, 20% eh, to nebude. Děkuji. Hlásí se ještě někdo další o slovo z našich poslanců, z poslanců našeho výboru? Ne, nikoho nevidím. Paní Marie Tonelli, eh, ředitelka generálního ředitelství pro energie, ta bude hovořit za Evropskou komisi. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také poslancům za konstruktivní připomínky a za úsilí, které věnovali tomuto stanovisku. Jak jste uvedli, je to velmi dobře načasované stanovisko, velmi aktuální stanovisko, eh, velmi dobře to zapadá do toho, co děláme na komisi. Chceme revidovat eh, příslušnou legislativu a jsme eh, vděční za vstupy od členských států a za všechny komentáře, které i tady zazněly. Eh, máme tady aktivity na vysoké úrovni a jsme optimističtí, že se nám podaří dosáhnout cíle 20%, tak jak uvedl zpravodaj, a to nejen proto, že průmysl a spotřebitelé a občané si něco takového přejí, ale také proto, že my si myslíme, eh, že eh, se postupně provádění v členských státech vylepšuje. Je pravda, že ten začátek byl pomalý a teď my na tom musíme pracovat členskými státy, abychom eh, to urychlili, abychom mohli těžit z této věci. Pokud je o článek 7, je to klíčový článek směrnice Eh, tam v podstatě se hovoří o 50% těch úspor, které jsou dosaženy a je tady souhra s dalšími legislativami, eh, jako je energetická účinnost budov a tak dále a to vše bude předloženo v rámci balíčku později tento rok a jsme představeni, eh, že jsme přesvědčeni, eh, že text článku 7 právě eh, hodně je v souře s to směrnicí o energetické účinnosti budov a také s jinými iniciativami, které tady byly při, odstartovány. Pokud jde o průmysl, tak naše analýza ukázala, že průmysl sám reaguje na ekonomické nutnosti a snaží se o efektivitu a um, ustanovení o auditech uh, vlastně napomáhá tomuto procesu a mnoho z firm už toto vnímá jako dobrý přínos. Pokud jde o budovy, směrnice o energetické efektivitě, e, tam jsou některé problematické věci, jako určité pobídky. To není samozřejmě snadné vyřešit, ta situace se velmi liší v jednotlivých členských státech a proto řešení e, budou v členských státech také se lišit. V tomto kontextu ovšem můžeme říci, že již e, dostáváme zajímavé návrhy členských států, jsou tam různé nápady, jak to vyřešit jaký mechanismus by mohl urychlit renovaci současných budov. To je samozřejmě jedna z největších výzev v Evropě eh, v této věci. A já jsem tedy potěšena, že eh, bylo vyjasněno, vyjasněn eh, počet Takže já jsem samozřejmě k dispozici, pokud budete mít nějaké připomínky a komentáře. Děkuji za vaše komentáře. A nyní se vrátíme opět ke zpravodaji a slovo má kolega Píper. Děkuji, pane předsedo. Velmi děkuji za četné komentáře Naši poslanci se velmi zabývali směrnicí a i prováděcí zprávou a mohu říci, že tento nástroj implementační zpráva představuje velkou pomoc pro Evropský parlament, že tedy nejsme rovnou konfrontováni s legislativou, ale že si nejprve vyjasníme, co vlastně chceme. Několik připomínek. Mnozí kolegové zmínili energetickou eh, chudobu a pokud ji chceme potírat, k čemu bych chtěl svou zprávou přispět, tak musíme odstranit příčinu. To nejsou rostoucí ceny za energie ne, ale eh, zvláštní státní poplatky, které jsou uvaleny na energie, eh, hrají roli. Eh, tady byla předložena statistika. V průměrně v Evropě stát zodpovídá za 30 ceny energie. V Německu je to dokonce 50 takže pokud si stěžujeme na energetickou chudobu, tedy že domácnosti si nemohou energie dovolit, tak se musíme podívat především do vlastního svědomí, co my můžeme na politické úrovni změnit než začneme poukazovat prstem na dodavatele energií. Toto téma, eh, toho se chopili socialisté a já si myslím, že to by se mohlo stát takovým těžištěm mé zprávy. Potom druhé téma, já mám v podstatě vlastně taková tři témata, povinnost energetických úspor. Tam musíme být velice obezřetní, tak abychom nepodkopávali půdu obnovitelným energiím, protože každý z nás by si přece přál, abychom uh, provedli transformaci eh, na eh, elektromobily eh, s bateriemi a to povede k obrovské spotřebě elektřiny a my musíme tuto elektřinu přece získat z obnovitelných energetických zdrojů. A proto nemůžeme zároveň si přát elektromobily a zároveň tady říkat, že musíme uspořit Eh, elektřinu eh, nutně, eh, že by tam byla ta povinnost, takže musíme nalézt nějaké řešení. A to je jenom jeden příklad, proč našimi zákony v oblasti energií si vzájemně tady konkurujeme v Evropě. A Já bych komisi chtěl vyzvat, aby o tom více zauvažovala. A poslední připomínka, pane předsedo, vy jste to také zmínil, energetická účinnost jakožto ideální eh, základna surovin. Domyslete to do konce. To znamená stoprocentní úspora energií, to znamená, že už bychom neměli nic. Nic by ale nebylo dobrou eh, surovinovou základnou. To je taková past. Ehm, tedy, vážení kolegové, tady opravdu eh, musíme apelovat sami na sebe. Musíme dobře nacházet, eh, zacházet s tím zněním, abychom mohli vysílat správné signály, když eh, hovoříme někdy až příliš euforicky o energetické účinnosti. Já budu chtít být pragmatický, chci dosáhnout naše cíle rychle a efektivně a jsem si jist, že všichni kolegové k tomu svým dílem přispějí. Děkuji. Thank you very much. Eh, colleague rapporteur. Děkuji kolegovi zpravodajovi za velice dobrou zprávu. A tak jak s tím se to vyjádřili téměř všichni stínoví. A nyní náš harmonogram hlasování ve výboru ITRE 24. května. Hodně práce tedy nás všechno čeká kvůli kompromisním návrhům a hlasování v plénu eh, v červenci 2016. Děkuji. Děkuji vám všem za účast v diskuzi a nyní přejdeme k bodu číslo 9. Zpráva o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů. Paloma López Bermejo, naše kolegyně z GUE, je zpravodajkou. 245 pozměňovacích návrhů máme. No, deadline pro předložení návrhy, ten už uběhl před pár dny. A nyní čeká se na překlady. Takže mm, je to stanovisko. A e, zde máme potom stanoviska ještě mm, k této zprávě a tady eh, se, ta zpráva se má vyjádřit i k eh, období jako do roku 2030, tedy horizont 2020-2030. Spravodajka teď pracuje na kompromisních návrzích a jedna probíhá vyjednávání se stínovými zpravodaji, pokud se nemýlím. A já bych tedy chtěl požádat paní López Bermecho, aby zahájila diskuzi. Paní zpravodajko, úvodní slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, přesně to, 345 pozměňovacích návrhů a nyní teď vyjednáváme o kompromisech a kolektivně pracujeme na těchto návrzích. Chci začít takto. Chci poděkovat eh, ještě jednou za úsilí všem skupinám, že nám posílají pozměňovací návrhy a poslali je v tak krátké lhůtě a že pracují intenzivně na kompromisech a víme, že to je velice ambiciozní lhůta, ale je to důležité odsouhlasit tuto zprávu do června, do léta. A tento týden eh, jsme i dosáhli koncensu na důležitých tématech, který doufejme se změní v, v, v to, eh, co si všichni přejeme. Za prvé, tato zpráva je pravda, že ta se dívá do minula, ale ne eh, Není to jenom, že by brala do úvahy historii, ale proto, aby ukázala do budoucna, jakou cestou bychom se měli ubírat s naší e, politikou obnovitelných zdrojů. Proto si myslíme, že je důležité, aby zpráva pomohla identifikovat ty země, které zatím jsou ve skluzu. Stejně tak, i to my konkrétně e, jsme zdůraznili na schůzi nedávno, stejně tak budeme jmenovat ty země, které jsou příkladem podle stávajících aktuálních číslech z komise. A protože tyto národní modely se liší, to je zcela normální samozřejmě, ale mm, vždycky, když, e, e, protože tyto politiky spadají do e, státní suverenity, ale můžeme se ponaučit, jaké nástroje fungovaly a jaké nefungovaly v minulosti. Myslíme si, že je třeba garantovat investorům stabilní regulační rámec, to je klíčové. Bohužel ne všechny země to zajišťují. Je třeba, aby i se vyjasnily kompetence, aby se vyjasnily normy, které upravují obnovitelné zdroje. Toto zajistí, že do budoucna ty systémy obnovitelných zdrojů budou solidnější a efektivnější. Ale neměli bychom penalizovat investice, které do posud proběhly. A to Eh, především mm, v těch zemích, kde tyto se ukázaly jako zásadní pro, eh, obnov, pro vůbec používání obnovitelných zdrojů. Je třeba se ponaučit i na národní úrovni, ale i na evropské úrovni. Je třeba zachovat eh, nástroje dohledu a kontroly a motivovat ke spolupráci mezi členskými státy. My jsme pro národní plánování cílů obnovitelných zdrojů, které by se měly posílit tím, že se více zapojí e, státní, veřejné, regionální, lokální orgány, organizace spotřebitelů, občanská společnost a další nevládní organizace. Role, e, jejich role je také zde zásadní. Je zásadní, protože těch ekonomických, průmyslových, e, pracovně právních, ekologických problémů je hodně což znamená, že musíme přejít k novým zdrojům, protože jinak nesplníme cíle z Paříže. A my tedy eh, chceme, aby ty cíle byly závazné. Závěrem budeme pokračovat eh, tedy mm, ve výboru Envy, se budeme věnovat i tematice dopravy a udržitelnosti dopravy. A chci zdůraznit eh, jednu věcí, kterou nesmíme zapomenout, a to přechod k obnovitelným zdrojům je přechod k demokratičtějšímu modelu energií z eh, modely spotřeby a výroby, které budou více decentralizované, které vezmou do úvahy i E, tu možnost rozvoje autospotřeby a e, je třeba, aby to bylo e, jak na trhu s elektřinou i vytápění. Já velice ráda si vyslechnu vaše příspěvky a já jsem přesvědčena, že se nám podaří dosáhnout kompromisy a děkuji všem ještě. Děkuji, paní zpravodajko. Pan Bencen, který zastupuje EPP jako stínový zpravodaj. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji také paní zpravodajce za velice dobrou spolupráci, i když v některých politických ohledech se ne vždy stoprocentně shodneme, ale doufám, že eh, si ceníte také toho, kdy dojde k vytvoření širokého kompromisu. Kompromisy mají jistou hodnotu. i ty, které jsme již vytvořili, například v oblasti energetické unie. Někdy to může být skutečně vhodný nástroj pro to, abychom se dokázali shodnout na zprávě a poskytli tak vhodný input pro komisi, která na podzim předloží novou směrnici. My se strany EPP jsme předložili pozměňovací návrhy, ve kterých se soustředujeme na ústřední body, které tady právě byly předneseny. Chceme tedy efektivitu nákladů, chceme tržní rozvoj, to je třeba zdůraznit. A rovněž je třeba, abychom zvolili takový jakýsi chladný, střízlivý, konstruktivní tón, co se týče rozvoje obnovitelných zdrojů. Ano, je třeba je zintenzivních v některých zemích a Nechceme ovšem konkrétně jmenovat. Co se týče toho, že je třeba brát ohled na sociální partnery, měli bychom to možná ještě trochu přizpůsobit. Veškeré relevantní zúčastné strany by měly být zapojeny do e, využívání obnovitelných zdrojů. Je ovšem také třeba respektovat e, zásady a principy ve smlouvách, a totiž to, že členské státy si sami určují svůj energetický mix. Tady, myslím, nás frakce podpoří. Je třeba zajistit spotřebiteli co nejlepší a nejlevnější přístup k energiím. To je důležité pro schopnost Evropy a vytváření pracovních míst a blahobytu v Evropě. Rád bych ještě zdůraznil, že jednostranné zaměření na decentralizaci a na soukromou výrobu energie jako řešení pro celou Evropu že to je podle mě spíše nemocí celé Evropy. Není to podle mě zcela vhodný přístup. Decentralizace může někdy přinášet dobré a potřebné výsledky, může to být i dobrý nástroj, který je třeba využít, pokud to má smysl. Ale ne vždy existuje přímá souvislost mezi decentrální výrobu energie a nízkými cenami elektřiny. Někdy to naopak vede pro spotřebitele ke zvýšení ceny tím, že se vlastně uměle tlačí na decentralizaci a na samovýrobu. Vede to k navýšení rizika energetické chudoby, i když chápu, že paní zpravodajka má své priority, které prostě zapracovala do zprávy, že jde o to, abychom byli méně závislí na dovozech energie. Chápu, že mnohé z mých budou jistě podpořit, například uh, efektivní vývoj obnovitelných zdrojů, nákladová efektivita a také levná, trvalé udržitelná energie pro evropské spotřebitele. Jak jsem již řekl, vyzývám paní zpravodajku, aby byla ochotná vytvářet široké kompromisy a těším se na spolupráci. Děkuji vám. Děkuji sociální demokraté, pan Čava Molnár, stínový zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní zpravodajce za návrh zprávy. Vidíme, že těch pozměňovacích návrhů je skutečně velice mnoho a proto si myslím, že je tady možnost vytvářet kompromisy mezi jednotlivými politickými frakcemi. Proto bych se jmenoval pouze, věnoval pouze těm otázkám, kde ještě k vytvoření kompromisu nedošlo, kde je třeba ještě vyjednávat dál. Ta první a pro nás velmi důležitá otázka je otázka čísel pro obnovitelné zdroje. Eh, podle jednotlivých členských států, zda je třeba je zachovat i po roce 2020. Dosavadní zkušenosti ukazují, že během minulých let jsme dosáhli pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů v Evropě, a to proto, že jsme to řešili nejenom na úrovni EU, ale také na národní úrovni a měli jsme tam jasné stanovené cíle, které byly povinné. Myslím si, že to bylo dobré, příznivé i pro pracovní místa, nastartovalo to v podstatě i ekonomických růst a proto si myslím, že bychom měli toto nastavení zachovat i po roce 2020. Tady samozřejmě ještě my diskutujeme o tomto tématu s EPP, ale já jsem přesvědčen o tom, že pokud to takto nezachováme, nebudeme mít v budoucnosti ty výsledky, které si přejeme. A druhá otázka, o které ještě diskutujeme, je to naming and shaming, zda se tedy mají konkrétně uvádět jména států, které se toho zhostily dobře a těch, které se toho zhostily špatným způsobem. Já si myslím, že Evropský parlament by měl eh, přijímat úkol, který má odvádět svou práci a jasně jmenovat, které členské státy prostě své úkoly, svou práci neodvádí dobře a stejně tak by Evropský parlament měl pochválit ty členské státy, které si stojí velice dobře ve srovnání s ostatními členské státy, či ve srovnání se svou vlastní výchozí pozicí. Nám se to líbí a chtěli bychom tento přístup zachovat i do budoucna. A třetí otázka, kterou bych rád zmínil, se týká zdanění e- obnovitelných energií. Předložili jsme pozměňovací návrh, protože jsme toho názoru, že některé členské státy zavádějí poplatky, odvody na určité produkty, které se právě v souvislosti s obnovitelnými zdroji. A my musíme říci, že jako Evropský parlament, že s tím nesouhlasíme. A čtvrtá oblast, čtvrtá otázka, již to tady padlo, je energetická účinnost. A v této souvislosti problematika energetické chudoby Těší nás, že paní zpravodajka se tomuto tématu obzvláště věnuje a rovněž si myslíme, že Evropská unie je skutečně zónou blahobytu na celém světě a mnozí nám to závidí a proto nemůžeme dopustit, aby v zde Evropě desítky milion osob byly v situaci, kdy si v zimě musí rozhodovat, zda si dovolí teplé jídlo nebo teplý byt. To je nepřijatelné. Není možné to změnit ze dne na den, jistě, ale pomocí dynamické tvorby cen pomocí propojování energetických sítí členských států bychom ve středně dobrém hledisku mohli dosáhnout toho, že energetickou chudobu v Evropské unii odstraníme. To jsou tedy ještě otázky otevřené diskusy, ale doufáme, že úsilí paní zpravodajky bude úspěšné a že se nám pomoří společně ostatními frakcemi dosáhnout dohody a zajistit zprávě odpovídající většinu. Děkuji. Děkuji paní Van Bosjut, EKR stínová zpravodajka. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Je to po třetí, kdy diskutujeme na toto téma v tomto výboru a všichni měli možnost vyjádřit se k tomuto stanovisku eh, k verzi zpravodaje. Našimi pozměňovacími návrhy jsme chtěli zdůraznit některé věci. Chceme, aby to byla skutečná ITRE zpráva. Důležitá je pro nás, pro paní zpravodajku, sociální dimenze. A my jsme minulý týden, již, ne, my už jsme minule hlasovali ve Štrasburku ve výboru MP o sociálním rozměru a proto je potřeba eh, se zaměřit na jiné věci, třeba na subsidiaritu. Jsme přece výbor pro průmysl a proto bychom se měli snažit sociální aspekty ponechat na jiný výbor. Neměli bychom eh, se tady snažit o něco, co nám nenáleží. Mám čtyři konkrétní připomínky. Za prvé, je podle mě potřeba zaměřit se více na utržitelnost cílů. Jsem potěšena, eh, že zpravodajka tento koncept v návrhu poznacích návrhů eh, zohledňuje. Za druhá poznámka. Eh, fiskalita hraje eh, důležitou roli na národní úrovni, ale zůstává v národních pravomocích, takže k tomu se nemusíme příliš dlouze vyjadřovat. Za třetí, eh, obnovitelné energetické zdroje, ano, to je asi pro většinu členských států možné, potom topení a chlazení, to by měl být cíl, který by měl být dosažen v oblasti obnovitelných strojů i dopravy. A doprava, ta samozřejmě musí být vždy zohledněna. Za čtvrté, to je takový apel, musíme vyzývat, eh, aby investoři dlouhodobě investovali do obnovitelných strojů. Právě v této oblasti je složité přesvědčit občany o tom, eh, že je to nezbytné a proto musíme zdůrazňovat udržitelnost. Doufám, že začneme eh, diskutovat o konkrétních částech textu a já se těším, že budu spolupracovat se spravodajkou na pozněcích návrzích, stejně jako s ostatními dílovými zpravodaji. Děkujeme za připomínky na toto velmi důležité téma a za Alde má slovy pan Gerbrandy, stínový zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také zpravodajce eh, za práci, kterou dosud odvedla. Těším se na nalézání eh, těch správných kompromisů eh, v nadcházejících týdnech. Obecně většinou býváme velmi kritičtí vůči Evropské komisi a členským státům, ale toto je velmi úspěšná politická oblast. My jsme se blížíme těch 20% obnovitelných zdrojů, alespoň celoevropsky, pokud je elektřinu a dopravu, tak tam tam ehm, možná to bude složitější dosáhnout těch 10%, ale buďme optimističtí. Jsme na té správné cestě a eh, to je velmi eh, dobrý začátek. Eh, druhá má připomínka je, že toto je zpráva o pokroku a členské státy uh, Eh, tady hrají roli, takže by bylo zvláštní, abychom tady členské státy nezmínili, protože taková je situace. My přece rozhodně musíme uvést země, které mají dobré výsledky, dobře to realizují a jistě musíme uvést i ty země, eh, které tady nemají dobrý, dobré výsledky, eh, včetně mé země, Nizozemska, které je na konci toho seznamu. Eh, na konci toho žebříčku těch úspěšných. Takže to udělejme. Potom obecnější připomínka, eh, tam je asi více než 300 pozměňovacích návrhů a tato zpráva, ta má politický vliv pouze v případě, eh, když budeme úzce zaměření a budeme mít jasné priority. Neměli bychom se rozřeďovat a mít tam příliš mnoho priorit. Zaměřme se opravdu na to nejdůležitější. Pokud jde o spotřebitele, je důležité definovat jejich úlohu, ale nemělo by to zabíhat do příliš podrobností, mělo by to být souladu s další zprávou uh, ITRE o spotřebitelích. Tam, tam se to řeší, takže tady bychom neměli tu práci dělat dvakrát. Pokud jde o dopravu, to je těch 5,7 a to není příliš povzbudivé číslo. Ovšem neměli bychom tady mít příliš kritický pohled na biopaliva. Spravodajka se tady dopouští chyby v návrhu. Myslím si, že to možná zachází příliš daleko pokud jde o paliva druhé generace, tak ta práce tam je velmi důležitá, která probíhá. A já tady nevidím žádné skutečné řešení v odvětví dopravy, pokud budeme příliš kritičtí k biopalivům. V každém případě musíme stanovit kritéria udržitelnosti pro biopaliva, ale neměli bychom eh, celou tuto politiku považovat za selhání. Pokud jde o energetickou chudobu, je to nesmírně důležitá otázka pro mě to více souvisí s energetickou efektivitou eh, obnovitelných eh, zdrojů, režimy podpor pro využívání energií eh, využívají chudí lidé, ale velmi často z toho profitují zejména bohatší lidé, takže buďme velmi opatrní, když nastavujeme tyto podpůrné režimy. Měli bychom se zaměřit mnohem více na energetickou efektivitu a v budoucnosti eh, když budeme mít více obnovitelných energií, tak to bude znamenat nižší ceny eh, energií, takže to bude výhodné pro všechny. Jsem potěšen, že Evropská komise ve své zprávě o pokroku vyzývá členské státy, aby více využívali mechanismus spolupráce. Já si myslím, že většina členských států uh, má příliš eh, národní přístup, přeshraniční spolupráce by měla být, eh, měla vznikat mnohem častěji a eh, tady je to důležité pro naplnění cílů 2020 a potom i těch cílů 2030. Děkuji. Kolega Benedek Javor, stínový zpravodaj Zelení. Thank you, Chair, and thank you very much for the report. Děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodaj a stínovým zpravodajům za spolupráci. V této fázi jsme tady diskutovali spíše o obecných otázkách, nevyjadřovali jsme si specificky k pozměňovacím návrhům konkrétně, takže já se také zaměřím na některé obecní, obecné otázky, které eh, jsme řešili se zpravodajem na zasedání stínových zpravodajů. Nejprve jde o to, zda upozorňovat na výsledky jednotlivých zemí nebo ne. Já si upřímně myslím, že my bychom měli jmenovat ty členské státy, eh, které se opožďují eh, cílem je právě to zdůraznit ty nejlepší postupy, to, čeho bylo dosaženo, ale také poukázat na to, kde je potřeba zvýšit úsilí, aby se dosáhlo eh, cílů pro rok 2020. To je vlastně jedna z nejdůležitějších stránek té zprávy. Musíme upozornit na to, kde je třeba zvýšit úsilí eh, pro splnění cílů. Za druhé, národní cíle. Potřebujeme eh, cíle eh, na národní úrovni pro rok 2030 a já si myslím, že rozhodně ano. Zkušenosti směrnice o energetické účinnosti a nařízení o obnovitelných zdrojích jasně ukazují, eh, že to, čeho jsme dosud dosáhli, vychází zejména z národních cílů, za které zodpovídají národní státy. Za třetí, to je výzva k opatřením retroaktivním, eh, které se týkají pobídek pro investory, pobídek do investic eh, do obnovitelných energií. My potřebujeme stabilní a předvídatelné prostředí. To je velmi důležité. Eh, potřebujeme stabilní rámec pro investice do obnovitelných energetických zdrojů. Čtvrtá otázka definice prosumers. To je velmi důležité pro budoucnost Evropy, zejména pokud je obnovitelné energie. Je velmi důležité, abychom tady měli eh, společnou definici. Takže eh, tady ti by měli hrát důležitější roli v tomto procesu. Pátá poslední otázka je, že se musíme zaměřit na specifické sektory. E, když hovoříme o obnovitelných energiích, tak velmi často máme na mysli různé e, elektrárny nebo jednotky pro e, vytváření energií, které jsou velké, ale potom také ty aspekty domácností jsou tedy také důležité a my to musíme také řešit. Thank you very much for your remarks, your speech. Uh, kolik Dario Tamburano. Dario Tamburano. Takže příští zpravodaj. Tentokrát také. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říci, že to bylo potěšení spolupracovat s kolegyní Paloma, máme společnou vizu, já i si cením její vstřícnosti a e, souhlasím s ní. Již se hovořilo o energetické chudobě. Ano, já zcela souhlasím eh, s tím, kdo to zmínil přede mnou. Já bych se chtěl zaměřit na další tři základní aspekty. Za prvé, pro nás je skutečně důležité eh, diskutovat vážně, ano, mm, o definici koncepce těch prosumers, což je termín, který více a více se objevuje v našich agendách bez toho, aniž by tedy, eh, eh, tedy eh, to citovali, takže musíme definovat tohoto produkujícího spotřebitele, producenta. A je třeba i zapojovat je více do trhu, pra, trhu s energiemi a vědět, ale kdo tam bude vstupovat na toto do této definice. A mm, my jsme také i měli zprávu o na toto téma. Nová směrnice by tedy měla mít kapitolu věnovanou těmto pro prosumers, těmto pro, produkujícím spotřebitelům. Já souhlasím s kolegy ze, vel, ze zelených. Je třeba mít i tak definici profesionálního spotřebitele. A pokud jde o retroaktivitu, mm, je třeba kritizovat různé členské státy, možná Itálie, Španělsko a i další. Tam je ten tendence často zde užívají eh, zneužívají to, že existují tyto problémy s obnovitelnými zdroji a snaží se prostě retroaktivně rušit dotace, podporu, což znamená nejistotu na trhu v tomto sektoru, znamená to nejistotu pro konkurenceschopnost pro investory. Pokud chceme vyřešit otázku eh, eh, účinnosti a tak je třeba to studovat eh, a eh, je třeba tedy studovat tyto obnovitelné zdroje a, zavěř, a zadat to expertům a ne se hned, hned jít cestou to, že to zrušíme, budeme to dementovat. Přece i banky měly problémy. Samozřejmě, my chceme, aby tato nová směrnice si stanovila eh, cíl 45% do roku 2030 a abychom měli závazné národní cíle. Cíl, který ale by neměl být pouze cíl, kterého je třeba dosáhnout jako konečné mety. Ne, bude to pouze tedy takový přechodný krok. Je, náš cíl by mělo být 100%. A i e, nás tedy e, ten obligatorní e, e cíl by se měl plnit postupně, progresivně, ale Eh, nemůžeme zde pořád mít eh, tu eh, šedou zónu a nemůžeme skládat ruce a nedělat nic. Děkuji, pan Zano, na to. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Spravodajka velice správně zdůrazňuje, že e, různé národní normy nakonec znamenají, že existují velké rozdíly v rozvoji obnovitelných zdrojů, což se odráží v nákladech, e, v rozdílných nákladech pro domácnosti i průmysl, i v různých úrovních závislosti, energetické závislosti je toto reflektováno. E, I pod, je, podpora obnovitelných zdrojů má hmatatelné výsledky a je třeba to tedy vyvíjet eh, rozvíjet a já jsem to říkal již předtím, je třeba ale diskutovat o eh, nutnosti různých finančních nástrojů, které by byly určeny pro určité typy obnovitelných zdrojů. A my proto chceme, aby zpravodajka Eh, byla proti zrušení eh, retroaktivity eh, těch různých podpůrných dotací a systémů a je třeba, abychom byli ambicioznější, pokud jde o do budoucna. Je třeba i Eh, protože zde zatím eh, neexistují takové ty regionální nástroje, je třeba to tedy nahradit eh, těmito programy a, a skoncovat s národním protekcionismem. Nakonec je třeba věnovat větší pozornost kategorii obnovitelných zdrojů, které zatím nejsou adekvátně regulovány a které tedy v podstatě podléhají těm silnějším producentům i třeba vodní zdroje. A je třeba, aby zde existovaly rovné podmínky mezi provozovateli v tomto sektoru, protože vodní energie mm, to je eh, myslím, příležitost, kterou zatím Evropa dostatečně nevyužívá. A je třeba, aby vlády měly na to nástroje, aby mohly je plně eh, integrovat mezi eh, do oblasti ostatních obnovitelných zdrojů. Děkuji, kolego. Federley. Thank you. Um, Já děkuji, pane předsedo. Jsou tady dvě věci, které mě eh, do jisté míry znepokojí s ohledem na to, že pocházím ze Švédska, kde máme hodně obnovitelných eh, energií, eh, biomasu. A to jsou kritéria pro udržitelnost. My tady buď můžeme na pomoci tomuto rostoucímu odvětví, anebo ho můžeme udusit roste eh, produkce eh, v této oblasti pro elektřinu i pro eh, topení a je to úžasné, vytváří to pracovní místa, je to udržitelné, ale pokud tady budeme neustále tlačit vytvářet novou legislativu, tak to můžeme zabrstit a to by bylo škodlivé. Za druhé, princip kaskády, to by mohlo být velmi v rozporu s tím, aby soukromé společnosti eh, tady mohly působit. A eh, když se podíváme na eh, některé elektrárny ve Švédsku, tedy továrny na výrobu o papíru, a e, oni e, tady mají své spotřebitele a vyrábí energii pro sebe i pro spotřebitele a kdybychom tady měli ten e, legalizovaný princip kaskády, nebo kdybychom to upravili v tomto smyslu, tak by měli problémy a je tady celá řada dalších příkladů Eh, třeba i ve Finsku, kde bychom měli eh, zajistit, aby ty produkty byly využívány co nejlepším způsobem, kde je topení, elektřina, papír a někdy i oblečení vytváří. Takže to bychom měli umožnit, aby to dále fungovalo. Takže předtím, než tady budeme mít ta, e, ty principy udržitelnosti pro e, plyn e, a uhlí a další, tak bychom se měli vyhnout tomu, abychom udusili průmysl v oblasti biomasy. Děkuji, paní Kompola Natry. Děkuji. Chtěl bych se vyjádřit k tomu předřečníkovi ano, eh, eh, tady máme cíl 38% eh, a my využíváme biomasu Já si myslím, že ta diskuze tady někde se míjí účelem. My chceme mít udržitelnou biomasu a jakmile budeme mít udržitelnou biomasu, tak bude dobrým eh, hráčem na trhu a bude sama eh, určovat, jak eh, to využívat. Takže tady potřebujeme tady ten návrh komise, jak obhájit kritéria udržitelnosti a jak se pohnout směrem ke konzistentní legislativě v Evropě. Tady je mnoho možností pro bezpečnou dodávku e, elektřiny e, pro plyn a tak dále, pro domy. Ehm, chtěla bych poděkovat e, zpravodajce. Ten text je velmi jasný, snadno se čte a snadno se k němu předkládají komentáře. Já jsem velmi ráda, že tady vidím takový nový přístup. Jsem ráda, že je tady i bod 28 strategie o biopalivech a až bude hotový dokument ILOG, tak budeme mít dohodu a rámec do roku 2020, ale otázkou je, co budeme mít na dobu poté. Hodně se o tom hovoří o digitalizaci eh, a o elektromobilech, ale víme, že elektřina eh, je eh, vyráběna pouze 26, 5, 26% obnovitelných energií. A potom máme motory, eh, kde se vychází z materiálu eh, založených na eh, ropě. Tady jde o to, jestli opravdu chceme, aby se doprava dekarbonizovala. A já si myslím, že 5,4% to není dostatečné a musíme s tím něco udělat. Potom ještě jedna stručná otázka. Jsem velmi ráda, že Eh, ta rovná produkce je dobrá, ale eh, co je na tom špatného, když je něco eh, obnovitelné a udržitelné a ve velkém, ve velkém měřítku je to obnovitelné, udržitelné, tak to přece taky není špatně. Já si myslím, že bychom neměli klást překážky do cesty i tomu velkému měřítku. Když je to na venkově, eh, je to nějaká farma, tak samozřejmě to malé měřítko je dobré, ale potřebujeme dekarbonizovat i ve městech. Pan Povrubik. Äh. Děkuji mnohokrát. Rád bych se vrátil k tomu, co řekl kolega za NATO. Myslím si, že je velmi důležité, abychom se zamyslili nad tím, jak eh, u obnovitelných zdrojů efektivně eh, naplánujeme spotřebu. Eh, obnovitelné zdroje potřebují zejména skladovací kapacity. A skladovací kapacita to je jedno řešení. A sítě, které jsou navzájem propojeny, to je druhé řešení. Neboť samozřejmě, když na severu Evropy vane vítr, tak je možné, že na jihu vítr nevane, nebo na západě, nebo na východě ale jistě někde v Evropě prostě ten vítr vanout bude, či to slunce svítit bude. Takže v Evropě nebudeme mít žádnou jednotlivou fázi, kde by nebylo eh, ani vítr, ani slunce, nic. Tak tomu není. A naopak tomu také není tak, že by všude najednou vanul vítr a svítilo slunce. Takže jde o to, abychom měli skutečně výkonné sítě, které mezi sebou propojíme a samozřejmě je důležité se e, zaměřit i na skladovací kapacity. Jsem rád, že budeme mít na to slyšení. Jsou různé možnosti, vodní elektrárny, plyn, baterie, vodík. Měli bychom si skutečně zvážit, jak vytvořit skladovací trh pro evropské obnovitelné energie. Včera jsme navštívili Evropskou vesmírnou agenturu v Nizozemsku a když jsme tam jeli, tak eh, jsem si všimnul jedné věci a totiž mě napadlo, proč vlastně v dopravě nejsme schopni zredukovat CO2. My jsme tam bohužel zažívali takovou červenou vlnu na semaforech, dopravní zácpy, po mnoho kilometrů když jsme tam měli, protože prostě neexistuje žádný dobře řízený dopravní systém. Takže nejenom u dýzlových motorů bychom měli zvažovat, jak je zlepšit, to jsou marginální hodnoty. Zásadní je to, jak zajistit to, aby ta doprava skutečně jela, aby se nevytvářely ty dopravní zácpy, abychom měli v Evropě tu takzvanou zelenou vlnu a tady bychom měli zainvestovat do infrastruktur a nějakým nějakým způsobem to propojit taky s obnovitelnými zdroji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Posledním řečníkem na seznamu je pan Kohlíček. Máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych měl nejdřív připomínku k tomu, že jsme nejen výbor pro průmysl, ale taky techniku. A v této zprávě se vůbec neříká o dalším technickém vývoji a jeho podpoře. Konkrétně Eh, u fotovoltaiky zatím je účinnost panelů zhruba 11 čili my z každého fotonu získáme jeden elektron. Eh, dneska už se vyvíjí metody, jak získat z každého toho fotonu dva elektrony, čili zvýšit na dvojnásobek účinnost. A to je záležitost asi pro jinou zprávu, ale myslím, že bychom o tom měli vědět a do budoucna to podporovat. Eh, decentralizace u soukromníků není ideální, to je pravda. Jak to říkal kolega, menší závislost na dovozu je výborná, ale poplatky za obnovitelné zdroje, jak eh, konstatoval Čova Molnár, já bych to nechal na národních eh, autoritách, protože samozřejmě zdanění to je záležitost národní. A národní cíle pro rok 2020 i 2030 podporujeme, to bych řekl, že je správné. Jenom pro zajímavost, pokud elektroautomobil dobíhím z obnovitelných zdrojů, není pravda, že je to z jedné čtvrtiny z obnovitelných zdrojů, ale jestli mi to větrník dobíjí to auto, eh, tak je to ze 100%. Jestli dobíjím elektroauto fotovoltaikou, je to ze 100%. Já tam nepotřebuju k tomu žádnou tepelnou elektrárnu. A ještě je drobnost, když postavíte 4,1 eh, kW fotovoltaiku, což je spotřeba malého domu v průměru za celý rok ve střední Evropě, tak vás to stojí 10 000 euro, čili to neřeší energetickou chudobu, je to spíš pro ty, kteří na to mají. A skutečně nám chybí řešení na skladování energie. Máme nedostatek přečerpávacích vodních elektráren na jedné straně pro velké kapacity a geové eh, baterie zatím jsou jenom pro menší špičkové věci, jako jsou fotovoltaiky. Takže tam skutečně ještě něco stále chybí. Čili to jsou dva směry, kterým bychom se do budoucna třeba v nějaké další zprávě měli zabývat. Děkuji vám. Thank you very much, On behalf of the European Commission. Děkuji za Evropskou komisi eh, ředitel, eh, ředitelka DG Energy eh, paní Donnelly. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také e, vašim poslancům za to, že se chopili tohoto důležitého témata. Je to velmi aktuální, protože teď e, se chystá revize e, směrnice o obnovitelných energiích ke konci tohoto roku. Mnohé ty věci, které máte v této zprávě a které tady byly probírány dnes odpoledne, to jsou věci, kterým se věnujeme velice pečlivě. Já si myslím, že abych navázala na pár z těch připomínek dnešního odpoledne. Důvěra investorů eh, v tomto odvětví je klíčová. Eh, obnovitelné energie jsou eh, nákladné a, a externality, které souvisí s životním prostředím, zatím ještě nejsou příliš oceňovány a zohledňovány na situaci na trhu a, a proto je potřeba mít tady příslušnou politiku, e, je tady potřeba mít podporu, ale e, ta musí mít stabilní a spolehlivý rámec. Taková zpráva e, také musí zohlednit nejenom investice a tedy ten nedostatek investic, ale například je důležitá regionální konvergence a další cíle a ty cíle musíme všechny sladit. My to eh, zohledníme při přípravě směrnice. Pokud jde o eh, revizi ETS eh, e minulého roku a pokud jde o design trhu, tak tam to samozřejmě také je potřeba zohlednit. Směrnice je příležitostí pro zviditelnění role spotřebitele, tak aby byl eh, středem eh, energetického systému. Eh, tady máme také roli produkujících spotřebitelů, ty jsou důležité a musíme to ošetřit. Musí to být součástí té revize. Další klíčová věc. Děkuji za to, že jste na to upozornili. Obnovitelné energie samozřejmě mohou a hrají důležitou roli v oblasti elektřiny, ale musí hrát velmi důležitou roli také v oblasti topení eh, a chlazení 50 a také v oblasti dopravy. Je důležité, aby tyto možnosti byly viditelné a aby tady byla dostatečná politická podpora pro aktivity v těchto oblastech. Já jsem velmi ráda, že jste to specificky eh, ve zprávě zmínili. Eh, finanční mechanismus pro obnovitelné energie, Eh, v tuto chvíli máme nedostatek investicí v této věci. Eh, tyto energie jsou velmi nákladné na investice a není tam dostatek investičních pobídek. Takže proto potřebujeme nějaký finanční mechanismus, který by snížil tu velkou rizikovost těchto investic. Nad tím se musíme uh, zamyslet a uh, prověřit to potom. Věda a výzkum, máme uh, sedmý plán uh, Ehm, v rámci Horizontu 2020. Tam eh, máme ukládání nebo skladování eh, identifikováno jako důležitou oblast v souvislosti se, eh, s, také s chytrými sítěmi. Ehm, a samozřejmě to souvisí s celou diskusí o energetické účinnosti. Eh, jsou tady některé eh, problematické věci, eh, kritérium udržitelnosti v oblasti bioenergií. Tady si myslíme, že udržitel, kritérium udržitelnosti, které máme ve stávající směrnici, že, že to je v podstatě nejlepší na světě. Samozřejmě, že je možné to vylepšit, někteří si to i přejí, ale musí to být nastaveno tak, aby to odráželo vyvážený přístup, který v tom textu je. A, a Tady je potřeba dobře řídit biopaliva, biomasu v rámci našeho hospodářství. A druhá oblast je oblast dopravy. A to je něco, co bylo velmi složité náročné. My jsme o tom velmi debatovali zde v parlamentu a vůbec v Bruselu. Ehm, bioenergie a doprava, ehm, to bylo důležité téma. Byly z toho vyvozeny určité závěry minulý rok, ale je to důležité i nadále. Eh, doprava by měla využívat obnovitelné zdroje, to je jisté. A my se tím budeme zabývat v revizi směrnice o bio eh, eh, obnovitelných zdrojích a potom také budeme mít dokument k dekarbonizaci v létě a tam se to bude také toho dotýkat. Děkuji. Děkuji. Nyní bych chtěl vyzvat paní López Bermero, aby se ujala slova. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji, děkuji všem za zajímavé náměty a poznámky. Eh, teď takový malý aspekt, který je pro mě důležitý, chci zdůraznit, biopaliva. Mm. Eh, to je ve výboru Envy. Ve výboru Envy, výbor Envy hm, se bude zabývat těmto aspektům, to je v jejich kompetenci. Samozřejmě máme v té zprávě takovou obecnou analýzu a hm, samozřejmě eh, tady s tou, na té analýze se chci dohodnout se všemi navrhovateli. A my jsme samozřejmě se e, setkali ještě několikrát, já beru na vědomí i vaše připomínky dnes odpoledne a také i mm, těch 345 pozměňovacích návrhů. Příští týden dostanete kompromisy. E, doufám, že tam většina těch vašich návrhů bude reflektována a já jsem přesvědčena, že pak bude snažší pracovat a skonkretizovat eh, tyto kompromisy, které určitě budou dohodnuty a jako vždy budeme mít eh, drtivou podporu a mm, já budu vstřícná eh, vůči této práci a děkuji všem. Děkuji, paní zpravodajko, za vaše poznámky a trudou práci hlasovat ve výboru ITRE 24. května a v plénu druhá plenárka v červnu. Mm, to je vlastně vše na dnešní odpoledne. Pro většinu z vás, ne, ale pro koordinátory samozřejmě. Ještě budeme potřebovat hodinu, ale všichni se sejdeme dopoledne v 9 hodin. Jenom připomínám vám všem, že máme další schůzi navíc výboru ITRE spolu s výborem KULT 9. května od 7 do 9 večer v pondělí ve Štrasburku. Děkuji.